Drazí kolegové, zaujměte svoje místa, abychom mohli zahájit naše jednání. Euh, Jsem velice ráda, že mohu mezi námi přivítat po našem setkání v Madridu, tedy z hlediska těch, kteří byli součástí naší delegace kde jsme připravovali tohoto, toto španělské předsednictví v velice zvláštním kontextu, protože toto španělské předsednictví je vlastně prvním předsednictvím, které bude takzvaně prožívat realitu Lisabonské smlouvy s veškerými institucionálními dopady a také s tím právním aspektem. A víte, že oblast která nás velice zajímá, to je takzvaná horizontální doložka této smlouvy, která nás vrhá do nového prostředí. A jsem tedy velice ráda, že vás zde mohu přivítat dnes dopoledne. Španělské předsednictví musí čelit situaci, která z hlediska témat, která nás zaměstnávají v tomto výboru, jsou bohužel velice, velice aktuální z hlediska zaměstnanosti na evropské úrovni. A samozřejmě, že i španělský kontext je specifický. A v tomto duchu, dámy a pánové, ministři vás vítám a navrhuji, abyste se postupně ujímali slova, tak jak zde sedíte, a pak zahájíme obecnou rozpravu po vašich vystoupeních. První bude hovořit pan Korbačo. Paní předsedkyně říká, že je dyslektička. E, takže budete mít čtvrt hodinu a vítám ministra pro zaměstnanost a přistěhovalectví, který se ujímá slova. Dobrý den. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu. Je pro mě velkou ctí, že mohu být zde a představit vám priority španělského předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí. Lisabonská smlouva vstoupila nedávno v platnost. Tato smlouva představuje velkou příležitost pro to, aby Evropa byla střícnější, efektivnější a blíže občanům. Co se týče prvního pololetí roku 2010, španělské předsednictví by mělo konat eh, za podmínek, které jsou ovlivněny několika faktory. Za prvé je to okolnost eh, dopadů nové smlouvy a také nových institucí, které byly ustaveny, aby posílily Evropskou unii. Máme novou komisi, novou radu a máme novou zahraniční politiku váš Evropský parlament je výsledkem posledních voleb. Také pravomoci parlamentu se posílily. Máte více spolurozhodování, větší účast, větší transparentnost při přijímání rozhodnutí. A tím pádem váš parlament je spolu zákonodárcem ve většině oblastí roku 2010 musíme také uzavřít Lisabonskou strategii, která byla přijata roku 2000. Tato strategie měla velice náročné cíle a nám se nepodařilo eh, jich dosáhnout. Přesto všechno musíme učinit pozitivní bilanci, protože tato strategie přispěla k evropskému růstu a evropské zaměstnanosti. Nyní jsme zažili finanční krizi tato finanční krize neumožnila dosáhnout plně cílů, které jsme si stanovili. Evropa byla schopna zareagovat a vyhnout se tomu, aby se finanční trhy zhroutily. Nicméně tato krize postihla všechny ekonomické sektory a způsobila negativní dopady v některých výrobních oborech a došlo ke ztrátám tisíců zaměstnání. Mám na mysli zvláště zaměstnanost mladých v této souvislosti. To znamená, že očekávání celé generace eh, bylo svým způsobem spochybněno. Prožíváme tedy krizi a ocitáme se v situaci, kdy musíme čelit eh, novým aspektům institucí. To je další výzva pro naše předsednictví. Měli bychom se pokusit obnovit, oživit ekonomický růst, zaměstnanost. To jsou cíle, které sdílíme v rámci Španělska, Belgie a Maďarska, tedy tohoto tria. Musíme čelit této ekonomické krizi a proto je nutné, abychom používali nástroje, které by nám umožnily postupovat koordinovaně. Proto máme zde tuto strategii 2020. Cílem této strategie je zlepšit konkurenceschopnost, posílit ekonomiku v celé Evropské unii a používat nový model ekonomického růstu, který bude trvalejší, který se bude opírat o znalosti. Musíme podporovat růst a vytváření eh, nových pracovních příležitostí. Během posledních měsíců můžeme konstatovat, že finanční systém se obnovil. Úvěry eh, jsou opět ve svých tocích eh, zaručeny. Ekonomické ukazatele se zlepšují. Přesto máme problém s nezaměstnaností. Naše strategie 2020 by měla mm, zajistit dva druhy reakcí. jedna krátkodobou reakci pro zlepšení zaměstnanosti a dále bychom měli přijmout dlouhodobá a střednědobá opatření. Proto, abychom byli konkurenceschopnější v této globalizované ekonomice. Pokud chceme úspěšně řešit tyto výzvy, tak se musíme zaměřit na dva prvky, které jsou rozhodující podle nás. Za prvé, měli bychom ponechat vnitrostátní plány obnovy a také na úrovni Evropské unie, tak, abychom posílili ekonomiku a uchránili pracovní příležitosti. Dále Měli bychom podpořit koordinaci mezi evropskými institucemi, mezi členskými státy a mezi sociálními e, partnery, proto aby vytváření pracovních příležitostí zůstalo prioritou. Tato strategie musí být podporována občanskou společností, sociálními partnery a to vše by se mělo opírat o společnou práci s evropskými institucemi. Dnes bych chtěl zdůraznit skutečnost, že váš Evropský parlament je podstatnou součástí. Měl by přispět k vypracování základu této strategie 2020. Jejímž cílem je vytvářet pracovní místa. Měli bychom zlepšit produktivitu, konkurenceschopnost podniků a dále zlepšovat kvalifikaci a vzdělávání pracujících. Také bychom měli podporovat tržní sektory, které eh, jsou příhodné pro vytváření nových míst. Měli bychom se zaměřit na budoucí odvětví, tedy taková, která souvisí s životním prostředím, s péčí o starší občany a tak dále. Měli bychom podporovat iniciativy, které se snaží vytvářet nové podniky a zvláště se zaměřit na malé a střední podniky. Také bychom se měli zaměřit na služby v rámci vytváření nových míst. Měli bychom pracovat proti práci na černo, proti ilegální práci a také proti šedé ekonomice. Měli bychom se zaměřit na sociální ekonomiku, která je zásadní. A proto potřebujeme celou řadu reform v oblastech práce práce a v sociální oblasti. Měli bychom vycházet z principu flexikurity. Aplikace tohoto principu nám umožní zajistit řešení různých situací, které zažívá evropská ekonomika. Měli bychom se více zaměřit na vzdělávání, na kvalifikaci a poskytnout větší možnosti pro získání místa a skoncovat s dlouhodobou nezaměstnaností. Zároveň bychom měli podporovat ty části obyvatelstva, které byly nejvíce postiženy krizí. Mám na mysli zvláště mladou populaci. Tato reforma by měla mít dispozici mechanismus flexicurity. A měli bychom samozřejmě ponechat všechny prvky bezpečnosti zabezpečeného místa. Měli bychom být velmi nároční, když budeme realizovat tuto strategii 2020. Měli bychom být také ambiciozní z hlediska cílů. Občané Evropské unie nechápou, že v této situaci ekonomické problematiky eh, tato strategie zůstává pouze jakýmsi mm, opatřením na papíře. Eh, tomu musíme zabránit. To byl právě jeden z nedostatků Lisabonské strategie, která byla vzdálena občanům. A proto bychom měli zvládnout eh, vládnutí, zprávu, měli bychom zajistit účast občanské společnosti na této strategii 2020. A proto myslím, že můžeme toto vše projednat na zasedání neformální rady ministrů, která se eh, bude konat zítra v Barceloně. Při této příležitosti parlament bude zastoupen v rámci eh, účasti předsedkyně vašeho výboru. Myslím si, že tak zahájíme úvahu, která by nám měla umožnit vyústit v jarní radu v březnu. K tomuto procesu bychom měli přispívat my všichni pokud chceme řešit krizi, musíme překonat také otázky vnější dimenze Evropské unie. To znamená, měli bychom podporovat návrhy MOPu z hlediska důstojné práce a z hlediska minimální mzdy. Víte, že v Dubnu se bude konat zasedání ve Španělsku, které se bude týkat eh, těchto prvků v souvislosti se strategií 22. Doufám, že závěry tohoto zasedání umožní podpořit naše úvahy v tomto smyslu a doufám, že se nám podaří eh, vyřešit eh, tuto krizi. Připravujeme také příští zasedání ministrů G20. Toto zasedání by mělo podpořit summit eh, G20, které se bude konat v Kanadě v červnu. Naše předsednictví bude už se spolupracovat s komisí a bude toto téma vnímat jako prioritní právě v souvislosti s strategií 2020. Včera jsem se setkal eh, s budoucím komisařem a také jsem s ním právě hovořil o cílech našeho eh, španělského předsednictví. Také jsem se seznámil s jeho prioritami. Naše předsednictví bude podporovat komisi, která se bude snažit o vytvoření nové evropské sociální agendy. Ale neměli bychom opomíjet legislativní procesy, neměli bychom zapomínat na směrnice, zvláště z hlediska vysílání pracovníků, z hlediska otázek mateřství, eh, nebezpečných předmětů v nemocničních prostředích, dále otázky financování, mikrofinancování, dohody o přidružení a tak dále. Také e, pracujeme nebo budeme pracovat na závěrech rady ohledně důchodového zabezpečení a ohledu zaměstnanosti a budeme samozřejmě pracovat na dalších aspektech sociálního života a zaměstnanosti. Všechna tato témata budou projednávána v rámci e, různých konferencí, které se budou konat za našeho předsednictví a doufejme, že e, závěry budou ku prospěchu vaší práce. Řekl bych, že máme tři cíle, které jsme si stanovili v otázkách zaměstnanosti a sociálních věcí. Především chceme nejdříve definovat tuto strategii 22 na základě koordinace. Dále společně s parlamentem a komisí chceme zahájit celou řadu legislativních iniciativ. A za třetí bychom si přáli stanovit harmonogram událostí a akcí, které by nám umožnily vyměňovat si naše názory z hlediska klíčových otázek, jak z hlediska členských států, tak z hlediska evropských institucí. A já se zmíním o některých zasedáních, které jsou ty, ta nejdůležitější zaměstnanost konference ohledně mm, zaměstnanosti. To bude konference, která nám umožní projednávat návrhy komise, co se týče nového profilu, nových eh, pracovních příležitostí. To bude v Barceloně. Pak budeme mít konferenci ohledně mm, práva na práci a pracovně právních otázek, vysílání eh, eh, pracovníků. Dále budeme mít zasedání, které se bude týkat sociální ekonomiky, to bude v Toledu eh, a v eh, Palme de Mallorca. Potom budeme mít konferenci, která se bude týkat eh, bezpečnosti práce, to bude opět v Barceloně. Dále se to bude týkat sociální ochrany, budeme mít také konferenci o minimálních důchodech, o sociálních aspektech na Borgosu. Dále, co se týče zahraniční politiku, tak bude zasedání ministrů mm, Alcala de Nars. A na tomto zasedání budeme klást důraz na interregionální spolupráci. To je tedy stručný a rychlý přehled podstatných cílů našeho španělského předsednictví. Úkol, který eh, máme, je opravdu velmi rozsáhlý můžete se spolehnout, že s vámi budeme plně spolupracovat v budoucnosti. Já jsem vám plně k dispozici a zodpovím vaše otázky. Děkuji, paní. Děkuji. Už teď tady mám velký seznam eh, kolegyň a kolegů, kteří by vám rádi položili nějakou otázku. Každopádně děkuji, pane ministře, a nepochybně budeme mít příležitost v tomto dialogu pokračovat eh, když nikde jinde, tak eh, tam, kam nás zvete velmi laskavě a to na neformální radu, která se koná od zítřka v Barceloně a které se zúčastníme. Takže na základě vašeho velice zajímavého a vyčerpávajícího referátu bych dala nejprve slovo eh, vaší paní kolegyni, eh, paní ministrini Jiménez. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dobrý den. Jak stejně jako můj kolega, eh, ministr práce a sociální eh, rovnosti. Je pro mě potěšením vám zde předložit představy španělského předsednictví v sociální oblasti. Jak víte, toto je program, který jsme vypracovali ve spolupráci s Belgií a Maďarskem v rámci režimu Trojky. Jedná se tedy o solidaritu, odpovědnost a společné aktivity. Nejprve dovolte takovou krátkou úvahu, která se vztahuje k hospodářskému, politickému a sociálnímu kontextu, ve kterém se odehrává španělské předsednictví a to se nepochybně také týká našich priorit. Probíhá krize, členské státy tím trpí a tváří v tvář této krizi bych ráda zdůraznila dva prvky. Za prvé, krize prokázala, že evropský sociální model je silným modelem, modelem založeným na eh, v určité, určitých zárukách práv eh, občanů, eh, které jsou eh, postačující. Na základě tohoto sociálního systému se také rozvinula Evropská unie. Je to jeden z těch úplně nejzákladnějších a nejvíce inspirujících prvků Evropské unie, které jsou velkou inspirací i pro ostatní a hraje velkou roli při každé hospodářské krizi. My jsme i e, z těchto krizí vyvodili určité závěry. E, jedním z nich, hlavním z nich je, že je třeba chránit všechny e, občany a chránit jejich práva. Tímto způsobem se nám může podařit udržet prosperitu a dospět k rovnější a spravedlivější společnosti. Následně se prokázalo, že jsou tady určité skupiny obyvatelstva, které jsou zvlášť zranitelné a které se e, v této krizi e, více, e, více zdu, zviditelnili. Musíme bojovat proti sociálnímu vyčlenování. To musí být součástí politické agendy Evropské unie a v kontextu tohoto Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenování. Je to realita, která je zřejmá a nutí nás, abychom jednali na všech úrovních. Samozřejmě na úrovni národní, ale nepochybně i na úrovni evropské. Musíme přijímat eh, rozhodnutí a efektivněji využívat zdroje abychom eh, tuto situaci zlepšili. Takže Vážené poslankyně a vážení poslanci, španělské předsednictví se odehrává v historickém chvíli. A my musíme této chvíle využít. Proč? Především proto, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Tato možnost je obrovská, kterou eh, smlouva poskytuje Evropské unii. Eh, se tím eh, dávají další nástroje. Je tady možnost většího posílení i role Evropského parlamentu, demokratizace všech institucí. Máme více možností jednat, konat a ty musíme využít abychom eh, sociální agendu, evropskou sociální agendu posílili. To za prvé. Za druhé, nezapomínejme na eh, to, co komise spustila, tu konzultaci, kterou komise spustila eh, ohledně naší strategie pro další období do roku 2020. My teď vlastně máme v rukou budoucnost politickou a hospodářskou Evropy do roku 2020. My ji teď vytváříme, definujeme a v tomto kontextu tady e, začalo španělské předsednictví. Musíme vyslechnout jedny i druhé a e, zvýraznit, zdůraznit, posílit tento evropský sociální model a také zmírnit rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, abychom byli v sociální politice ještě aktivnější. To je moje oblast, takže dovolte pár poznámek. Španělské předsednictví eh, se soustředí na ty nejchudší vrstvy obyvatelstva eh, především a na eh, ty nejzranitelnější, ať už se jedná o lidi s postižením, či menšiny, či lidi, kteří jsou předmětem sociálního vyčlenování, teď mám konkrétně na mysli Romy. Jedno ministerské setkání eh, věnujeme právě těmto kategoriím občanů a chceme eh, učinit tak, aby se tito lidé mohli aktivněji začlenovat, eh, protože kromě všech svých konkrétních problémů mají ještě obecnější problém získání zaměstnání. Také se chceme soustředit e, na oblast zdravotnictví, kde je třeba <clears throat> snížit rozdíly. A e, naším cílem je zajistit aktivní stárnutí obyvatelstva. Chceme v tomto směru spolupracovat s celou řadou organizací a vytvořit strategii pro e, dalších deset let. My teď musíme vytvořit v tuto chvíli. Samozřejmě Eh, chceme také zdůraznit eh, otázku osobní účasti, osobní odpovědnosti a využít všech komunitárních nástrojů, které nám umožní bojovat proti diskriminaci, jejíž předmětem jsou <clears throat> konkrétně Romové v Evropské unii ještě dnes. Takže toto jsou ty oblasti, které budou E, předmětem jednání rady v červnu a e, půjde tedy o aktivní začlenování e, postižených starších občanů a Romů. Jak bylo řečeno, toto je rok boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenování. 21. bude zahajovací konference k tomuto roku za našeho předsednictví v sociální oblasti. My máme v úmyslu e, vytvořit takový e, rámcový e, dokument, který se bude věnovat otázce sociální, budoucnosti sociální Evropy. A následně chceme také zhodnotit Lisabonskou strategii v oblasti boje proti chudobě za velké účasti členských států. A rádi bychom využili ty nejzajímavější zkušenosti. Následně Eh, chceme zorganizovat eh, kulatý stůl s některými svědky, s některými přímými eh, obětmi této chudoby a vyšleňování. Chceme je více zviditelnit. Během tohoto roku 2010 také máme v úmyslu zorganizovat deváté setkání 25. a 26. června zde v Bruselu Eh, které se bude věnovat eh, boji proti chudobě. Hlavním cílem tohoto roku, hlavními cíly eh, jsou určité priority, které všichni znáte a které inspirují španělské předsednictví. Eh, hovoříme také o inovacích. A není eh, možno myslet pouze na technologické inovace, ale také na eh, inovace v dalších oblastech, včetně politické. Tohle všechno by nám smělo vést k většímu počtu pracovních míst a k posílení evropského sociálního modelu. Pak je tady otázka rovnosti, kterou také musíme vidět v různých oblastech, v oblasti solidarity, rozvoje, ale také v oblasti e, vztahu mezi muži a ženami. Takže inovující, e, inovační Evropa, Evropa e, pokroku, která bude schopna reagovat na výzvy budoucnosti, která z více zúročí možnosti pro všechny. Dámy a pánové, rok 2010 je dobrým rokem pro to, abychom se všech těchto úkolů zhostili, abychom eh, tyto výzvy naplnili. Je to dobrý rok, protože konečně tady máme platnou novou Lisabonskou smlouvu a dochází k revizi Lisabonské strategie. Já doufám, že budeme moci v součinnosti s komisí eh, tyto věci řešit, tak abychom dospěli k nové sociální agendě pro Evropu. Takže takto si chceme počínat eh, v našem Eh, v období našeho předsednictví. A eh, samozřejmě chceme také konzultovat pravidelně Evropský parlament v kontextu nové Lisabonské smlouvy, která vám dává novou sílu jako zástupcům evropských občanů. Eh, španělské předsednictví dobře ví, že prožíváme obtížné časy. Chceme znovu potvrdit sociální a solidární Evropu, chceme ji zlepšit, chceme dospět k novým velkým politickým prioritám, abychom abychom vytvořili nový sociální model, který nám umožní e, vymanit se z krize a e, dále se rozvíjet. Mohou jistě počítat s vaší spolupráci. E, chci zdůraznit, že Evropský parlament je jednou z těch institucí, kde je vždy patrný důraz na sociální aspekty věcí a vy můžete být si jisti, že během tohoto eh, šestiměsíčního období budeme v těsném eh, styku s vámi, že můžete eh, počítat s naší spoluprací. A to je z mé strany zatím všechno a ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji, paní ministrině, děkuji za tuto ochotu, ale ještě předtím, než začneme debatu, tak eh, bych ráda dala slovo paní ministrini pro otázky rovných příležitostí, aby se také krátce vyslovila. A už teď uzavírám seznam řečníků, eh, upřesňuje předsedkyně. Ta, eh, señoría, ten... Velice děkuji. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales junto a mis colegas. Velice děkuji, předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je pro mě velkou ctí, že mohu vystoupit zde na vašem výboru společně s ostatními ministry španělského předsednictví. S nimiž budeme sdílet odpovědnost za program eh, v otázkách sociální oblasti během španělského předsednictví. Je velice důležité prosazovat politiky, které prosazují rovnost mezi muži a ženami. Je to také jednou z priorit španělského předsednictví. A u Evropské unie jako takové potřebujeme tuto rovnost, eh, protože evropská společnost už je velice vyspělá a když plánujeme program na dalších deset let, tak je také důležité prosazovat rovnost. Je to také otázkou sociální spravedlnosti, Rovnost je také jedním ze základních práv všech občanů, ale také povede ke zlepšení ekonomické výkonnosti a účinnosti. Pro vytváření politik rovnosti je důležité, abyste byly určité faktory, které jsou také nyní ovlivněny závažnou ekonomickou krizí, i když nyní už se dostáváme z té krize zpět. Snažíme se, po, eh, aby rostl ekonomický výkon a to je také pro španělské předsednictví velkou prioritou. Je to určitý výchozí bod, ze kterého se odrazíme. Co se týče Lisabonské strategie, budeme vycházet eh, z hlavních myšlenek, ale ukazuje se, že na 100% Lisabonská strategie tedy neuspěla. Nicméně co se týče některých otázek, například rovnosti mužů a žen v oblasti eh, rovné, rovného odměňování, musíme pokračovat eh, a také pokud chceme zajistit eh, udržitelnost, musíme využít kapitálu ženských pracovníků, protože ženy tvoří téměř polovinu obyvatelstva a je proto důležité tento kapitál využít. Ženy patří mezi 59 lidí, kteř, které však mají problémy na pracovním trhu. Strategie 2020 se snaží usilovat o to, aby se odstranily překážky, které vytvářejí nerovné podmínky pro ženy na pracovním trhu. Vycházíme také ze závěrů švédského předsednictví, které byly přijaty na poslední radě ve složení pro zaměstnanost, která se konala v roce 2009. Musíme, se, musíme usilovat o to, aby se ženy staly plnoprávnými členy pracovního trhu, eh, zejména aby se to týkalo jak soukromé, tak eh, státní sféry. A také musíme usilovat o sladění pracovního a rodinného života. Rodinný život se netýká pouze žen. Musíme zajistit, aby se eh, rodina, čili muži a ženy, dělili o povinnosti, které se týkají rovnosti, eh, které se týkají rodinného života. Také je důležité zajistit různé instituce, například eh, zařízení pro školní docházku dětí do 6 let. A v roce 2002 zde byly stanoveny určité cíle Máme zde také, eh, připravujeme také nové právní předpisy, hovoříme o směrnici, která se týká mateřské dovolené, o které se dnes bude hlasovat, doufejme, že bude schválena. Také se snažíme posílit ochranu zdraví žen, které kojí, nebo žen, které jsou krátce po porodu. Zároveň potřebujeme chránit zdraví žen a posílit jejich právní jistotu v pracovním procesu. Musíme usnadnit to, aby ženy dokázaly skloubit pracovní život eh, se soukromým, s rodinným životem. Klíčovým slovem je zde sdílená odpovědnost. Dámy a pánové, také je zde velký problém, který se týká nerovnoměrného odměňování žen a mužů. Je to eh, určitá věc, která diskriminuje příležitosti žen také zde hovoříme o odstraňování stereotypů. Určitě je nutné tyto otázky vzít v úvahu a musíme se zbavit těchto stereotypů, které brzdí naši společnost. Také musíme eh, zapojit více žen do politických, do rozhodovacích procesů, a to i v politice. Pokud se mají ženy plně účastnit nového růstového modelu, musíme zajistit, aby měly také dostatečné vzdělání a aby s tím, eh, pokud mají ženy eh, rovné nebo stejné vzdělání, měly by mít stejné příležitosti jako muži. Od mezi 20. a 26. se bude konat summit, kde se setkají ministři vzdělávání, kteří budou hovořit o různých eh, ekonomických politikách, které je dobré v současné době přijmout. Další prioritou je boj proti násilí na ženách. Nyní připravujeme návrh závěrů, které doufáme budou přijaty na radě, která se bude konat 9. až 10. března. Tyto závěry se věnují také eh, informacím, které schromáštilo Evropské observatorium, které monitoruje tyto otázky eh, a řeší se zde například také ochrana e, obětí a také je zde určitý model um, telefonní linky důvěry, která má pomáhat obětem násilí na ženách. Také se chceme věnovat otázce boje proti diskriminaci. Ať už je to diskriminace na jakémkoliv základě. Rovnost eh, se eh, v minulosti nevnímala v Evropě jako problém. Naopak to byl určitý, ehm, určitá věc, která umožňovala růst. Nicméně dnes eh, je situace jiná. Rovnost mezi muži a ženami je součástí řešení, které hledáme a je nutné, aby se politika rovnosti mužů a žen začlenila do všech eh, ostatních politik a do všech strategií, abychom zaručili, že eh, ženy a muži budou eh, jak si, jakými si... Děkuji, mnoho, děkuji mnohokrát. A nyní začneme s otázkami. A aby ministři nemohli uniknout žádné otázce, budeme mít vždycky blok čtyř otázek. Nejdříve dám slovo panu Alexandro Cerkasovi a pak bude hořit paní Šreder. Jsem si jistá, že chcete hovořit velmi intenzivně, ale prosím, abyste byli struční. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové ministře, vítejte. Chtěl bych eh, říci, že vkládáme velké naděje do španělského předsednictví a blahopřejeme vám eh, k tomuto nasazení a k tomuto nadšení z hlediska sociálních otázek rovnosti. Pane Korbačo, eh, měl bych první otázku na vás. Víte, že po dobu sedmi let globalizace dochází k poklesu ochrany pracovníků za účelem větší konkurenceschopnosti. A to je to, co zjišťujeme na úrovni rady. To nás nepokojuje, když diskutujeme o směrnici ohledně vysílání pracovníků. Jinak řečeno, zadními vrátky by se chtěla vrátit směrnice Bolkestein Totéž se vztahuje na směrnici ohledně práce. Mám pocit, jako kdybychom se chtěli vrátit do 19. století, do dob vykořišťování. Jaké záměry máte v tomto ohledu, abyste uchránili pracovníky v této době krize? Paní Chimnes, já vím, že se angažujete z hlediska veřejného zdraví a e, máme směrnici ohledně přeshraničních služeb. Ale Nezapomínejme na to, že toto souvisí také s právy pracovníků. Práva, která byla zakotvena v posledních letech. E, jaký je vztah mezi e, dokumentem 1408 a naší směrnicí? Já vím, že ta myšlenka je velice velkorysá, ale možná, že je to špatně skoncipováno. A paní Aido, vím, že máte velmi intenzivní práci ve Španělsku a jinde v oblasti eh, obhajoby rovnosti a rovného postavení žen. Eh, jsem rád, že se ochraňují tyto diskriminované osoby, ať už jsou to postižené osoby nebo starší osoby. Zmínila jste se o celé řadě otázek, o rozporech z hlediska mzdových otázek, Eh, chtěl bych vědět, jakým způsobem chcete postupovat, aby se změnila situace na úrovni rady. My máme pocit, že se jedná o slovní vyjádření pouze. Paní Šreder, ano, já se zajímám o dvě otázky. Vy jste hovořila o směrnici ohledně vysílání pracovníků. Řekla jste, že v tomto pololetí to bude priorita. Mě zajímá, jaké jsou vaše záměry v tomto smyslu. Chcete podnítit komisi k novému návrhu zákona nebo legislativního dokumentu? Chcete podpořit sociální dialog? To nebylo příliš eh, zjevné. Já jsem pochopila, že bude pracovní konference k tomuto tématu. Bylo by dobré, kdybyste upřesnila, co je cílem této pracovní konference. Za druhé, Řekla jste, že v Barceloně se bude konat eh, konference ohledně nových profilů pracovních míst. Já bych chtěla vidět, jaký je cíl této konference a co v této oblasti budete plánovat vedle tedy této konference v rámci vašeho předsednictví. Děkuji mnohokrát, pan Ferati, a pak bude hovořit pan Čabauty. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že to, co nám e, řekli naši hosté, je obrovsky zajímavé. Je velmi důležité, abychom více a těsněji spolupracovali. E, tady jsou zastoupena tři ministerstva, ale e, ministerstva, která zároveň pracují každým dnem společně. Už toto je velmi pozitivní přístup, který E, můžeme jenom chválit. Takže teď otázka, dámy a pánové. E, chtěl bych se zeptat e, všech tří, zdali jste schopni nám poskytnout podrobnější informace k těmto třem věcem. Eh, všichni nám říkají, eh, že nezaměstnanost bude ještě dlouho trvat, eh, protože obnova ekonomiky nejde tak rychle. Během toho období, kdy nezaměstnanost ještě poroste, budeme muset vyřešit velice nepříjemnou záležitost a tou jsou mladí lidé. Mladí jsou nejvíce trestáni nezaměstnaností a nemohou najít snadno pracovní příležitost. Takže moje první otázka zní, máte v úmyslu učinit nějaké prioritní kroky směrem k zaměstnávání mladých lidí? Za druhé, je to otázka stárnutí populace. E, život se prodlužuje neustále a e, s tím jde ruku v ruce e, čím dál tím menší porodnost a to se týká všech evropských zemí. Žije se déle a dětí se rodí méně. Takže ze sociálního pohledu to znamená, že tady máme před sebou velké priority, nové priority a rostoucí náklady. A e, tady by mě zajímalo, e, zdali chcete nějakým způsobem prioritně také chránit starší osoby. A teď třetí otázka. Pokud chceme zachovat eh, stávající trh práce, pokud chceme zachovat naší prosperitu, tak budeme muset eh, se zacílit na příchod eh, nových dalších osob na našem kontinentu a to znamená, že budeme muset nějakým způsobem lépe řídit ty toky. A mě by zajímalo, jak je to s občanstvím těchto osob, které sem přijedou proto, aby přispěli k naší budoucnosti a samozřejmě také ke své. Táži se, zdali jsou tady nějaké e, kroky, které máte v úmyslu učinit, e, co se týče integrace, či přímo, co se týče poskytování občanství. Děkuji. Pan Čabaury je první, posledním řečníkem této první skupiny. Děkuji paní předsedkyně. Co se mě týče, tak eh, tady mám dvě otázky. Nejprve eh, bych se rád zabýval strategií 2020. Tady musím říct, že toho moc konkrétního na stole neleží. E, objevují se jakési obecné, často velice nejasné myšlenky, takže bych se chtěl zeptat našich hostů, zda nám mohou říct něco konkrétnějšího konečně k této strategii 2020. Rovněž by mě velice zajímalo, zdali máte v úmyslu vytvořit jakýsi systém záruk, protože řekněme si, e, že co se Lisabonské strategie týče, tak tam jsme těch e, záruk měli málo a byl s tím velký problém. Slíbili jsme toho hodně vpravo a vlevo a vůbec jsme nebyli schopni toho dosáhnout, zhodnotit, jak to vlastně dopadlo. A má druhá otázka se týká politiky soudržnosti. Chtěl bych vidět, zda je tady nějaké propojení mezi strategií 2020 a e, sou, politiky soudržnosti. Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel jako propojení těchto dvou oblastí a přitom mi to připadá důležité. Paní ministrině Jiménez hovořila o předsednictví formou tria, to znamená, že Španělé budou muset spolupracovat s Belgičany a a Maďary a mě by docela zajímalo, jak tato spolupráce bude vypadat konkrétně. Myslíte si, že vyřešíte nějaké problémy tímto způsobem a myslíte si, že něco již bude přesunuto na to belgické či maďarské předsednictví? Eh, takže vážení hosté, naši poslanci tady položili na stůl celou řadu otázek a bohužel já vás eh, tři budu muset požádat, abyste byli co nejstručnější ve svých odpovědí, protože řečníků mám na svém seznamu ještě mnoho. Opakuji, prosím stručně, jinak vás budu muset přerušit. Děkuji. No tak já se pokusím. Pokusím se odpovědět přímo telegraficky. Co se týče směrnice o pracovní době, my dobře víme, jaké je stanovisko Evropského parlamentu, jaká je pozice Rady. Uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. A co se týká španělského předsednictví, pokud bychom něco měli podpořit, tak to bude pozice parlamentu. Asi tolik. A ještě něco. Naše předsednictví chce postupovat eh, v tom, co již bylo vykonáno, aby eh, teď hovořím o, pracovní, o směrnici o vysílaných pracovnících, eh, se věci pohnuly. Za stejnou práci stejná odměna je princip, který nás musí vést i do budoucna. A k té druhé otázce, to je důležitá Eh, otázka. Mimochodem právě k ohledně směrnice o vysílaných pracovnících bude v Dalvědu eh, konference. Eh, tam bude přítomna rada a logicky i členské státy. A jsem si jist, že i váš parlament tam bude zastoupen, budou tam i experti a sociální partneři. Cílem konference je E, promyslet ty věci, analyzovat je a dospět k nějakým závěrům, tak abychom tu debatu mohli ukončit. A ještě k té konferenci o nových pracovních místech. E, to vlastně také e, prosazuje komise, kterou tato rozprava nesmírně zajímá. Nové pracovní příležitosti, nová místa, nové zisky. Komise tam též bude přítomna A ještě k té třetí otázce. Tady jde o zásadní e, problém. E, jedná se o strategii. Eh, my jsme vytvořili strategii do roku 2010, jejíž cílů nebylo dosáhnuto. Teď musíme vytvořit novou strategii do roku 2020. Neměli bychom eh, nehledět na realitu, musíme ji vzít v úvahu. Potřebujeme eh, vlastně dvě vize, určité určitá opatření konjunkturálního rázu, abychom napravili situaci na trhu práce a soustředili se především na mladé a k tomu ještě dlouhodobější vizi. Stárnutí obyvatelstva, no to má jistě své důsledky i v sociální sféře. A týká se to také problému s penzemi. Španělské předsednictví by rádo zahájilo rozpravu ohledně otázky důchodů. Víte, že takzvané pasivní obyvatelstvo stoupne dvojnásobně v letech 2030 až 40 a to je výzva, kterou musíme uchopit. A k přistěhovalectví ještě. Ano, zažíváme v současné době krizi jsme tváří v tvář eh, hospodářské eh, imigraci a budeme v Evropě nové pracovníky potřebovat. Takže otázku občanství řešit budeme muset. Budeme o tom muset diskutovat. Eh, a jednotné povolení k pobytu by bylo řešení. To znamená, eh, to by se samozřejmě týkalo těch, kteří přijdou legálně na území evropského kontinentu a já jsem přesvědčen, že se touto otázkou bude zabývat také eh, Evropský parlament. A teď k té strategii, tak tady to máme všechno eh, rozpracováno. Španělské předsednictví bude pracovat na tom, aby jarní Eh, rada se mohla vyslovit již konkrétně, k této strategii 2020. Eh, v současné chvíli je to cíl, eh, vede se rozprava, máme určitý text předložený komisí. Ale pokud chceme, aby se tato nová strategie výrazně vymezila oproti té Lisabonské, tak musíme mít nové prvky a prvky konkrétní, nové systémy financování, koordinace a mm, řízení. Tato strategie 2020 eh, eh, by v opačném případě eh, prostě zapadla. My musíme učinit maximum pro to, aby tomu bylo obráceně, aby jsme šli nad rámec eh, toho byrokratického eh, jazyka a měli věci pevně v rukou. Děkuji. Ptám se, zdali ještě jedna z ministrin by se chtěla vyjádřit eh, k jednomu z, či, z nějakých těch bodů. prezidenta. Velice děkuji, paní předsedkyně, já se ujmu slova. Chtěla bych poděkovat za všechny otázky, které padly. A chci reagovat na komentář, který se týkal zdravotnictví, práv občanů na zdravotní služby. Je to tedy otázka práv pacientů. Již jsem říkala, že se nám nepodařilo dosáhnout souladu, který by se týkal obsahu směrnice o poskytování přeshraničních zdravotních služeb, ale budeme společně dále spolupracovat, abychom se pokusili najít konsensus Eh, který se bude týkat práv pacientů. Budeme se snažit zejména posílit bezpečnost pacientů. A zároveň musíme zajistit, aby Eh, docházelo k tomu poskytování přeshraniční služby pouze pokud eh, tam budou skutečné důvody, pokud to bude ospravedlněno. Zároveň musíme také budovat eh, kvalitu všech zdravotnických středisek, všech zdravotnických zařízení a je nutné zajistit, aby tedy ta zařízení měla srovnatelnou kvalitu. Zároveň jsou zde však ještě určité kontroverzní otázky a právní nejistota, která se týkají tého, tohoto, eh, této směrnice, protože je z té směrnice, která jde proti tomu, co se říká v jiné právní úpravě. Při této příležitosti bych chtěla říci, že nařízení 883 z roku 2004 eh, je tedy prováděno a je nutné brát v úvahu také judikaturu Evropského soudního dvora. Zároveň je zde ještě nutné počítat eh, s, tím, eh, s tou myšlenkou čekací listiny toho pořadníku. Eh, pokud by tedy pacient nedostal zdravotní péči v rámci určité přiměřené doby, tak by tedy platili určité určitá pravidla. Také se zde hovoří o e, Evropské zdravotní kartě. Taky zde máme e, článek 19, který se týká nákladů na léčební péči. A také je zde otázka e, občanů nebo evropských občanů, kteří žijí v jiném členském státu. Je zde mnoho článků, které jsou ještě předmětem otázek. Týká se to přeshraniční zdravotní péče a nařízení 14 409 eh, tuto oblast nepokrývalo. Ale co se týče 883, eh, tak tam už máme prováděcí pravidla, prováděcí ustanovení a také práva pacientů, kteří hledají přeshraniční zdravotní péči, budou upravena Hovoříme také například eh, v rámci mm, mezi jednotlivými státy, například Španělsko jedná neformálně s Portugalskem, ale chceme, aby Evropa se toho ujala odpovědněji a aby připravila celý balíček, který bude chránit eh, práva občanů na zdravotní péči. Je zde ale ještě mnoho problémů. Musíme být ambiciozní a musíme vyřešit věci, které jsou vlastně eh, v rozporu eh, s jinou právní úpravou. Čili v tomto duchu bude španělské předsednictví pracovat. Um, děkuji, já bych také chtěla odpovědět na některé věci, které zde padly. Pan Sarkas se ptal na to, jak eh, eh, přesvědčit občany. Myslím si, že my máme dobré argumenty, můžeme říci, že máme na své straně právo, můžeme také spolu, můžeme počítat eh, s tím, že tedy polovina populace, kterou tvoří ženy, mají velké kompetence a můžeme tedy tím propagovat rovné příležitosti mezi muži a ženami. Není to pouze otázka Eh, lidských práv, ale také je to vůbec otázka toho, že můžeme využít eh, eh, ženy na pracovním trhu, co by účinný nástroj. A co se týče také udržitelnosti, tak to se nemá týkat pouze životního prostředí nebo ekonomiky, ale potřebujeme také sociální udržitelnost. Je nutné, abych, abychom naše politiky soustředili v prvé řadě na občany, protože jinak to všechno povede ke katastrofě a to už také dobře víme. Čili muži, rovnost mezi muži a ženami musí být začleněna v eh, té strategii 2020. Eh, chceme také odstranit platové eh, rozdíly mezi muži a ženami. Jsou zde také zvláštní návrhy, které mají eh, také eh, zanést do soukromého i do veřejného života sdílenou odpovědnost. Chceme také zejména posílit zaměstnanost žen ve vyšším věku, mezi 50 a 60 lety. A je také nutné posílit eh, síť různých pečovatelských zařízení a v neposlední řadě chceme také zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích procesech. Na to se také španělské předsednictví zaměří. Padla zde také otázka na směrnici, eh, která se týká rovného zacházení. Chtěli bychom dosáhnout ehm, standardizace ochrany proti diskriminaci na základě náboženské víry, sexuální orientace, etnického původu a dalších věcí. Ten za ta zásada rovného zacházení byla rozšířena, také ji rozšiřují nebo ji prohlubují i jiné směrnice. My bychom rádi dále pokračovali na této cestě a chtěli bychom, aby se jednotlivé členské státy v této politice nadále zbližovaly. Myslím si, že bude dost smutné, pokud se Evropské unii nepodaří najít alespoň nějaký společný eh, nejmenší jmenovatel, který se týká ochrany eh, práv na rovnost. Děkuji a nyní druhá otázka. Euh, Bylo by dobré vždy upřesnit, na koho adresujete eh, tuto otázku a nebylo by dobré klást 15 otázek v jednom, ale jednu. Paní Lin a paní Blinkevičuté jako druhá. Paní Lin má slovo. Uh, um, Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě otázky k pracovní době a k Sharps. Jsem velice ráda, že jste se ve svém programu zavázali eh, k tomu, abyste sociální partnery E, k otázce e, ochrany proti ostrým předmětům e, také trochu více přitáhli. Myslíte si, že zdravotnictví může být bráno jako samostatný sektor? Teď o tom hovoří sociální partneři, ale jak by španělské předsednictví vnímalo otázku pouze zdravotnického sektoru ve vztahu ke té směrnici o pracovní době? A druhá otázka se týká otá- problému Eh, boje proti diskriminace. Tady se spíš obracím k vám dvěma. Je to velmi dobře, že eh, se snažíte tyto věci eh, vnímat Eh, dál a eh, chtěla bych vidět, jak to vypadá s časovým harmonogramem vašeho vyjednávání. Máte eh, pocit, že tady je něčeho možno dosáhnout během těch šesti měsíců a že ta diskriminace v boji proti, že ta směrnice o boji proti diskriminaci může nějakým způsobem být dokončena? Třetí otázka, domácí násilí ano, e, máme v tomto směru určité plány, ale budeme e, řešit i otázky násilí na mužích, nejenom na ženách. Já totiž vím, že tady dochází k celé řadě případů, kdy i muži jsou předmětem domácího násilí. A opravdu by se mi nelíbilo, kdyby to byla pouze otázka zaměřená na ženy. Já vím o tolika lidech, kteří na to nahlížejí pouze jednostranně a nedívají se na ty strašlivé věci, které se také dějí e, mužům, které, kteří skončí jako oběti tohoto násilí. Děkuji paní e, Blinkevičute a potom pan Kosa. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych eh, poděkovala všem tří ministrům za představení španělského předsednictví v této velice důležité oblasti eh, pro občany eh, členských států Unie. Přeji všem mnoho úspěchů a mám tři krátké dotazy. Nejprve k panu ministrovi Korbačo. Eh, jednou z důležitých otázek dnes je eh, řešení eh, nezaměstnanosti mladých pokud nebudou přijata zvláštní opatření, tak tím Evropa hodně utrpí. Tak se ptám, zdali tady jsou určitá opatření a jaká tak, aby bylo umožněno mladým vstoupit na trh práce a získat své první pracovní místo. E, druhá otázka je pro paní ministrini Jiménez. Evropa stojí tváří v tvář velice obtížné situaci protože prakticky 80 milionů Evropanů žije pod hranicí chudoby a e, přežívá e, opravdu e, s vypětím sil v této hospodářské a sociální krizi. Takže se ptám, jaké, španěl, jaké opatření chce španělské předsednictví učinit, aby každý evropský občan se mohl těšit těm základním formám sociální ochrany. A aby se tak zvýšila celková e, sociální ochrana e, v Evropské unii. A pak e, třetí otázka k paní ministrině Aido. Eh, rovnost mužů a žen eh, je jednou z priorit strategii 2020. Ženy stále ještě trpí nižším odměňováním, protože v určité fázi života plní své biologické funkce. Eh, pak je tady otázka také násilí na ženách. Jaké dlouhodobá opatření chce španělské předsednictví realizovat proto, aby e, zlepšilo stávající situaci v této oblasti? Děkuji, pan Koza a pak paní Lope Fontanie. Prosím, pan Koza. Köszönöm a szót. Děkuji. Děkuji Eh, musím říct, že jsem velice ráda, že tady mohu konstatovat, že otázka zaměstnávání lidí s postižením se znovu dostává na pořad dne, že se stává prioritou, protože mým cílem je, aby otázka zaměstnávání lidí s postižením zůstala stále aktuální během našeho tria. Jedná se o 50 tisíc osob napříč Evropskou unii a toto je možná kategorie pracujících, kteří jsou zaměstnáni zaměstnání úplně nejméně. Má otázka zní následovně. Jak chcete zajistit, aby míra zaměstnanosti lidí s postižením rostla. Jak můžete e, podpořit členské státy v tom, aby vytvářely pracovní příležitosti? Nevím, jaký ze tří ministrů e, je ochoten odpovědět na tuto otázku, ale pak tady mám ještě jednu specifickou otázku k paní ministrini Aido. Musím říct, že jsem velice ráda, že jste zmínila e, směrnici rady ohledně boje proti diskriminaci, která je teď v přípravné fázi. Španělsko je jednou z těch zemí, které jsou skutečnými průkopníky eh, v otázce rušení eh, těch překážek eh, na cestě boje proti diskriminaci. Dochází tady k debatě ohledně prodloužení eh, té hranice z 10 na 20 let. Eh, já bych ráda znala vaše stanovisko. Já jsem eh, především pro, to, pro tu desetiletou lhoutu. A třetí velmi stručná otázka. Osoby, které mají nízkou odbornou přípravu, Romové, lidé s postižením a tak dále, nekvalifikovaní pracovníci. Co uděláte pro jejich řešení jejich problémů? Děkuji, paní ministrině, eh, za vaše vystoupení a také děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Já nechci pokládat otázky, které tady již zazněly v kontextu této strategie 2020 Eh, vládne eh, velká obava a eh, jedná se o nezaměstnanost mladých. 21% mladých v Evropské unii je bez práce. Paní Jiménez, vy jste zmínila určitá konkrétní opatření vzhledem k menšinám, etnickým menšinám. A mladí kteří jsou buď přistěhovalci nebo jsou součástí nějaké menšiny, jsou mnohem více zasaženi než e, další mladí Evropané. Máte v úmyslu přijmout nějaká specifická opatření, aby se zlepšila situace mladých e, z etnických menšin, či z přistěhovaleckých rodin? Děkuji. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar... Děkuji, paní předsedkyně. První otázka se týkala směrnice o pracovní době. Ta konkrétní otázka, o kterou jde, je následující. Jak to vypadá s harmonogramem a jakým způsobem hodláte dospět k dohodě mohou se vypíchnout některé konkrétní obory, jako je například sektor zdravotnictví. Co se týče našeho předsednictví, my uděláme vše, co budeme moci, abychom dospěli ke konsensu mezi radou a parlamentem a sociálními partnery. Možná, že se nám podaří tedy dospět eh, k směrnici, která by byla podpořena všemi institucemi. V souvislosti s touto směrnicí bychom mohli vyřešit problém eh, jak se segregace, o tom se již eh, uvažovalo v diskuzi. Priorita by byla dána tomu, co by bylo globální. Pokud by šlo o neúspěch, pak bychom mohli uvažovat o této druhé hypotéze. Co se týče nezaměstnanosti mladých, Eh, pokud tvrdíme v Evropě, že máme skutečně problém napříč, který se týká nezaměstnanosti a kompetenci členských států, pokud říkáme, že máme zde problém eh, nezaměstnanosti mladých napříč Evropou, tak by možná zde eh, byla šance dohodnout se pokud nepřijmeme ale krátkodobá opatření, tak mladí nám řeknou, to je sice krásné, že hovoříte o našich problémech, ale by bychom rádi, kdybyste našli řešení pro tento problém. Já jsem před chvílí uvedl, že ve strategii 2020 musíme mít ekonomická opatření a krátkodobá opatření. To znamená, musíme řešit nezaměstnanost mladých. Uvedu příklad. Mikroúvěry mohou být dobrým signálem a dobrou politikou pro zaměstnavatele. Pokusme se tedy jednat tak, aby tento program mikroúvěru byl pružnější a byl přizpůsoben a abychom dospěli ke koncensu v této oblasti. A dále je nutné eh, se zabývat vzděláváním mladých. To je politika, kterou chceme upřednostňovat během našeho předsednictví ve spolupráci s novým komisařem, tak abychom zareagovali na tuto situaci. Následující otázka byla opět dotazem, který se týkal zaměstnanosti. Nezaměstnanost se týká mnohem více přistěhovalců a zvláště mladých přistěhovalců. Tato populace je postižená nejvíce nezaměstnaností a tito mladí by měli mít stejné možnosti jako ostatní mladí nezaměstnaní v Evropě. Nebylo by dobré nějakým způsobem uvažovat o druhotných sociálních aspektech. Měli bychom zde zajistit stejné podmínky pro tyto mladé z hlediska vzdělávání, ale jsem s vámi zajedno v tom, že je to specifický, důležitý problém, kde procento nezaměstnaných je mnohem větší. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, dámy a pánové, poslanci. Co se týče otázky chudoby, Evropská unie je kontinentem prosperity, ale přesto všechno máme zde 80 milionů chudých. A e, naše společnosti v tomto ohledu jsou zvláště zranitelné. Měli bychom e, mít proaktivní veřejnou politiku, která by se snažila snižovat toto procento chudých a vyloučených. Jak víte, dámy a pánové, politika sociální ochrany je politika, která spadá do kompetence národních států. Nicméně na úrovni Evropské unie se snažíme koordinovat tuto politiku. Používáme metodu otevřené koordinace, která přináší dobré výsledky v celé řadě oblastí. Proč? Protože nám to umožňuje soustředit naše Eh, specifické zkušenosti a tím zajistit lepší úroveň sociálního zabezpečení. A zároveň do sociální agendy zasazujeme relevantní prvky, to znamená ty, které nám umožňují nejlépe reagovat na tento problém zajistit větší sociální citlivost, větší politickou citlivost pro všechny tyto problémy. 21. ledna jsme zahájili konferenci, která zahajuje Evropský rok boje proti exkluzi a chudobě. Pan předseda komise Barozo byl zde a vyslal jasný signál. Řekl, že boj proti chudobě musí být součástí politické agendy a zároveň prohlásil, že je dobré zviditelnit tento problém. A proto ve strategii 2020 bychom měli mít sociální kohezi jako zásadní prvek, který by nám umožnil dospět k tomu novému politickému a sociálnímu modelu. Takže budeme používat tuto otevřenou metodu pro koordinaci, která je komunitárním postupem a budeme aplikovat aktivní politiky v jednotlivých členských státech. Již existují takové druhy politik, které umožnily poskytnout pomoc těmto chudým občanům. A nyní otázka postižených osob. posledních letech se, jsme zaznamenali výrazný pokrok eh, v této oblasti. V našich jednotlivých státech jsou prováděny politiky, které zaručují důstojnost pro tyto osoby, které mají mít možnost uplatňovat svoje práva. A navíc Evropská unie byla schopna konat v této oblasti. Víte, že Komise uvažuje o strategii, která by souvisela s postiženými občany. Je to desetiletá strategie a právě pracujeme na této strategii. Trio států hodlá zde mít proaktivní politiku. Ve Španělsku jsme převzali tyto mm, politiky a hodláme se o ně podělit s ostatními členskými státy, tak abychom podpořili zaměstnanost postižených osob. Organizovali jsme ministerské jednání, budeme organizovat ministerské setkání během našeho předsednictví. Ministři zdraví a sociální věcí se sejdou, aby se zabývali konkrétními problémy, které souvisejí s touto strategií. Budeme uvažovat o některých inovacích. Toto jednání se bude konat v Saragos 19. května. Budeme spolupracovat s evropskými asociacemi postižených občanů. Chceme, aby tato združení a tyto asociace přispěly k řešení. Chceme správně zmapovat veškeré potřeby těchto občanů. A já využívám této příležitosti, abych upřesnila, že Belgie se zabývá výrazně těmito eh, problémy, takže jsme přesvědčeni, že dospějeme ke konkrétnímu řešení a také za eh, maďarského předsednictví. Takže koordinace funguje, je velice dobrá a tato koordinace nám jistě zajistí konkrétní výsledky. Por las aportaciones y por el interés en todo lo que tiene que ver con... Velice děkuji za všechny eh, vaše otázky. Vidím, že vás skutečně zajímá otázka rovnosti mužů a žen. Co se týče směrnice proti diskriminaci, tak se domníváme, že jakákoliv forma diskriminace, ať od těch nejhorších forem až po ty nejjemnější, je nespravedlivá a není to slučitelné s naší Evropou, která má bránit lidská práva, kterou zde, boj, kterou zde budujeme pro občany. Snažíme se tedy, abychom s touto směrnicí pokročili. Co se týče zdravotních postižení, tak musíme postupovat soudržně s umluvou OSN, která se týká práv lidí se zdravotním postižením. A co se týče harmonogramu, tak se budeme snažit, aby ten, ty, ten čas, ta doba byla kratší. Začínáme nyní debatu na, rado, na radě. 22. máme schůzku a také další schůzka se, se uskuteční v polovině února. Budeme se snažit s celou touto myšlenkou pokročit, nicméně jsou tam různé obtížné otázky a nemůžeme předpovídat žádné závěry. Nicméně doufáme, že můžeme počítat s vaší podporou, protože i vy sami můžete dokázat eh, mnoho věcí, jak si posunout ve vašich zemích. Dále zde padla otázka na domácí násilí. Je pravda, že se budeme snažit bojovat eh, proti násilí na ženách, ale je pravda, že domácí násilí eh, se týká eh, žen, a není to pouze problém Evropy, je to všude na světě. A také s tím souvisí například obchodování s ženami za účely sexuálního vykořišťování. Myslím, že 21. století, které ještě stále vidí tento způsob otrokářství, to musíme určitě vyřešit. Musíme bojovat proti všem formám moderního zotročování. Sem patří také například um, tak, um, mrzačení ženských pohlavních orgánů. To je také eh, jednou z priorit španělského předsednictví. Další otázka se týkala nerovnoměrného odměňování žen a mužů. To je zcela jasná forma diskriminace. A my eh, zde pracujeme na novém návrhu, který je také součástí nové strategie. Nebude stačit pouze zavést právní předpisy, ale také musíme zavést monitorovací systémy, které budou kontrolovat, zda se ta pravidla skutečně dodržují. Ve Španělsku již eh, s tím začínáme. Eh, naši ministři příslušní pro tyto rezorty připravili eh, zvláštní postup a bude také probíhat monitoring některých španělských firm, aby se zjistilo, zda tam nedochází k tomuto typu diskriminace. Musíme také bojovat proti stereotypům, které se týkají vzdělávání, nebo stereotypů, které jsou e, stále propagovány ve vzdělávací sféře, v médiích. A bude se konat také zvláštní schůzka v únoru ve Valencii, kde se bude hovořit o přípravě i na belgické předsednictví. Belgické předsednictví tyto eh, věci dále prohloubí. Celkově to bude program na několik měsíců, který bude vypracován v rámci celé trojky, aby tam byla zaručena soudržnost. Děkuji. Teď eh, tři, třetí okruh otázek. Pan Falber jako první. Děkuji. Děkuji, já vás tady také vítám, eh, pane ministře a paní ministrině, a jsem si jist, že španělské předsednictví nás uspokojí, až ho budeme eh, potom na, v jeho závěru hodnotit tak, jako už jsme uspokojeni teď. A teď k otázkám. Eh, pane ministře Korbačo, vy jste zmínil Lisabonskou strategii, byl jste velice laskav, velice uh, velkorysý. Říkal jste, že je třeba se vyhnout tomu, aby tato strategie 2020 nezaznamenala stejný osud, protože eh, Lisabonská strategie není eh, tragédií, ale také komedií. Prakticky nic jsme neudělali. Takže jak je to s tím konkrétním nasazením? Vy jste se zmínil eh, o Mezinárodní organizaci práce, pane ministře to jsem zaznamenal. Tady uh, hovoříme o této organizaci z roku 1919 velice málo kdy bývá zmiňována minimálně, dokonce i v kontextu směrnice o pracovní době. A v důsledku toho chci říct, že jsem velice spokojen, eh, uspokojen eh, s tím, když slyším z vašich úst, že uznáváte, že Mezinárodní organizace práce existuje i nadále. Prakticky všechny její úmluvy byly ratifikovány obrovským množstvím států. Paní ministrině, eh, Bibiano, Aido, pokud chceme, chcete bojovat proti situaci ve mzdové politice, neradostné, Eh, tak eh, doporučte eh, členským státům, aby již nadále nedodržovali tu umluvu, která je tak stará a v, při jejím vzniku se vlastně vycházelo z toho, že muži jsou hlavními živiteli rodiny. To je umluva, která by měla zmizet. Děkuji. Možná, že by stačilo ji pouze modifikovat a říct, že mzda muže nebo ženy eh, má zajistit eh, dobro rodiny. Paní Deli a pak paní Mora. Eh, dobrý den, vítejte mezi námi. Euh, Já vám přeji hodně, hodně odvahy, protože té práce je veliké množství. Jednou z velkých výzev bude sladění Eh, smíření Evropy a občanů. Víme, eh, že více jak 80 Evropanů se domnívá, že Evropa prostě neřeší eh, jejich základní priority, zaměstnanost, bydlení či pracovní podmínky. Moje otázka je velice prostá. Všichni to tady řekli velice dobře. Lisabonská strategie, totální propad. A teď vlastně se vrháme do strategie 2020 se stejnými ukazateli. Konkurenceschopnost například. Já se vás ptám tohle. Budete eh, nějakým způsobem spochybňovat eh, tento pojem růstu. O jakém růstu tady hovoříme? O nějakém cíli produktivity, který e, absolutně není reálný, který e, vysává e, pracovníky, vymačkává je jak citrony a odhazuje jako použité kapesníky. A nebo vytvoříte nějaké nové ukazatele, které by hodnotily bohatství. To je první otázka. Druhá otázka se týká sociální krize, která jde ruku v ruce s krizí v životním prostředí. Pokud chceme vytvořit nějaké perspektivy e, zaměstnanosti, které by byly udržitelné, které by nebyly přesunovány jinam, tak je třeba tady mít environmentální ukazatele. E, budete se e, zabývat posilováním možností pracovních míst typu zelených míst, jak si s tím chcete počínat. Také jste hovořili o boji proti chudobě, Eh, <clears throat> ta už vlastně měla být pryč, protože to řešila přece Lisabonská strategie. Ne, ale vážně, eh, jak eh, budete pracovat s minimálním vzdou, s otázkou bydlení, s náklady na energetiku, protože eh, rodiny, domácnosti za to vydávají obrovské peníze. A teď už úplně poslední otázka. Umožníte nám, paní ministrině, abychom tlačili směrem ke konkrétním řešením? Děkuji paní Elizabeth Mora a pak pan Pupakis. Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Moje první otázka se bude týkat postižení Řekla jste, že naštěstí máme veřejné politiky, které umožňují bojovat proti e, postižení. To uvedla paní ministrině před chvílí. Ale v současnosti vidíme, že u veřejných politik, které vyhrazují určité procento pro zaměstnávání postižených osob, tak tyto veřejné politiky nejsou uplatňovány. Moje otázka je velmi jednoduchá. Co činíte proto, aby veřejné politiky byly aplikovány, aby bylo možné začlenit postižené osoby na trh práce. Druhá otázka na pana ministra se týká problému boje proti vylučování a zvláště boje proti vylučování mladých. Vy jste uvedl, pane ministře, že nezaměstnanost mladých je otázkou této konkrétní ekonomické situace. Já s tím nesouhlasím. Tato nezaměstnanost je strukturální a zůstane strukturální, pokud tito mladí nebudou mít odpovídající kvalifikaci. To způsobuje, že vzniká strukturální nezaměstnanost, která je vylučuje ze společnosti, vylučuje z trhu práce a vlastně dostávají se na okraj společnosti. Co hodláte udělat pro to, abyste bojovali proti této situaci z hlediska kvalifikace. A neříkejte, že je to záležitost národní politiky. Je to problém evropský a my bychom ho měli jako takový vnímat. Třetí otázka, paní předsedkyně, pokud mi ji dovolíte, se týká rovnosti mezi ženami a muži. Paní ministrině Aido, vy jste uvedla, že ženy zaznamenali určité spoždění v dohánění mest. To se odráží také v rozporech z hlediska kariéry a dochází k pauperizaci žen v momentě, kdy odcházejí do důchodu. Chtěla bych se vás zeptat, co chcete velmi konkrétně učinit během španělského předsednictví, abyste bojovali proti tomuto spoždění žen, které mají z hlediska kariérního postupu. Děkuji, pan Pupakis. A poté jsem se zapsala já sama, ale předám tuto možnost jiným kolegům. Paní Mizo to bude pak hovořit. Nejdříve pan ještě bude hovořit. Děkuji. Děkuji eh, všem zástupcům, že nás přišli informovat. Vzhledem k nezaměstnanosti, která je velice vysoká, musíme vytvořit nový rámec, abychom postupovali razantně v této eh, krizi proti nezaměstnanosti. A musíme udělat vše, aby se situace nezhoršila. Mám dvě otázky. Co vaše předsednictví hodlá učinit pro to, aby podpořilo obyvatelstvo, které má nízké příjmy? Tím, že by zvýšilo a posílilo Eh, příspěvky v nezaměstnanosti, že by zvýšilo sociální zabezpečení, zvláště z hlediska dostupnosti lékařské péče. A druhá otázka se zaměřuje na politiku ve prospěch zaměstnanosti, ve prospěch vytváření nových pracovních příležitostí, ve prospěch vzdělávání, rekvalifikace a profesního zaměření a to podle konkrétních potřeb. Co hodláte učinit v této oblasti? Děkuji. Děkuji. Paní Mizo to má slovo. Grazie. Il... Děkuji. Eh, komise a mm, pan předseda Barozo a příslušný komisař hovořili o těchto otázkách zatím velmi povrchně. My víme, že španělská vláda se zabývala nezákonnou migrací dosti důrazným způsobem. Mám na mysli zvláště to, co se odehrálo 3. října 2005. Víte, že došlo k, k zavraždění. Nyní máte na půl roku předsednictví, ale tak jako Itálie a Řecko, i vy čelíte tomuto problému přistěhovalectví. Nebylo by na čase vyřešit tento problém přistěhovalectví na evropské úrovni místo e, národního řešení. A nyní k otázce přistěhovalectví a zaměstnanosti. Mohu vám říci, že v Itálii a možná i v jiných zemích přistěhovalectví není vnímáno občany jako zdroj obohacení, ať už jsou to řečtí, italští nebo jiní občané. Proč? Protože je tam mnoho nezaměstnaných na evropské úrovni právě v souvislosti s chovlostivou ekonomickou situací. Nebylo by hodné vyřešit eh, tuto situaci z hlediska mimo evropského přistěhovalectví? Musíme se starat o miliony občanů z Evropy, kteří nemají práci, což teprve s dalšími přistěhovalství mimo Evropu. Děkuji. Dámy a pánové ministři, předtím, než vám dám slovo, chtěla bych doplnit otázku našeho kolegy pana Falbra, který se týká úmluv eh, MOPu. Za vašeho předsednictví zahájíme nový právní režim Lizabonské smlouvy. A jedna z otázek, kterou si můžeme v této souvislosti položit, zda místo těchto ratifikačních postupů v jednotlivých členských státech, které vedou k různé geometrii z hlediska ratifikace úmluv MOPu, zda by nebylo vhodné, aby Evropská unie byla signatářem těchto uh, úmluv. To je diskuze, kterou jsme vedli s představiteli MOPu a tato myšlenka si začíná razit cestu také eh, zde. Byla bych ráda, eh, kdybyste nám uvedli případně svoje stanovisko k této záležitosti. Chcete, abychom obrátili pořadí? Nebo máme stále začínat nejdříve panem ministrem? Ano, nejdříve pan ministr. Ano, Madame Bueno, muchísimas gracias con respecto a la... Velice děkuji za slovo. Pane Falbre, velice děkuji za tuto otázku. Já velice eh, se tomu budu věnovat a velice děkuji, že jste upozornil na tu otázku ehm, Mezinárodní organizace práce. Nyní, co se týče rozdílů v platovém ohodnocení, je to asi 17 a také podíl eh, žen eh, v rozhodovacích procesích je pouze symbolický také ženy tvoří asi pouze 3 ředitelů velkých podniků, které jsou kotované na burze. Čili a, a také velice málo žen je v různých správních eh, pořídících eh, správních radách. Také eh, jste hovořili o tom, že téměř 60 všech žen, které dokončí vysokou školu v Evropské unii, jsou ženy a také mývají lepší školní výsledky. Čili toto všechno musíme brát v úvahu a musíme to jaksi průřezově aplikovat. Musíme tyto politiky rovnosti začlenovat do všech oblastí, jako je třeba přístup k práci, eh, kariérní postup, protože to vše přinese kladné výsledky. A také musíme brát v úvahu ten moment, kdy ženy odcházejí do důchodu. Já bych chtěl poděkovat také panu Falbrovi, doufám, že jsem neskomulil vaše jméno. Děkuji za to, že jste velice laskavě promluvil španělsky. Upozornil jste na velice důležité otázky. A doufám, že snad ta situace není tak strašná, Eh, jak jste říkal, a doufám, že se to vyřeší a že se o tom nebude pouze mluvit. Vyžaduje to však úsilí všech. Pokud chceme, aby instituce Evropské unie se přiblížily občanům, tak musí právě instituce řešit problémy, které občany pálí. A měly by to také dělat ve všech jazycích, aby tedy lidé měli přístup ve všech jazycích k těmto institucím. Je velice lehké hovořit pouze o obecných věcech, je to lehčí, než hovořit o konkrétních. Nyní ale máme novou situaci. Evropský parlament je silnější, může se více podílet na rozhodování a myslím si, že to je ten správný okamžik, kdy bychom měli zvýšit své úsilí, aby tedy zde neplatilo, ta, to heslo business as usual, abychom tedy nepokračili, nepokr, nepokr, nepokračovali v tom, jak to všechno bylo před krizí. Také samozřejmě vám nemůžu slíbit, že během šesti měsíců dokážeme všechny problémy vyřešit. To eh, nejde, ale budeme o všech těchto eh, věcech diskutovat budeme hovořit eh, jednak o obecných věcech, ale pak se také přesuneme na otázky právní úpravy, budeme hovořit o směrnicích. Je nutné také eh, založit základy Evropy, na které budeme moci dále stavět. Španělské předsednictví chce eh, přispět nejenom těmi obecnými koncepty, ale právě chce také promýšlet podrobně, jak bude vypadat Evropa, kterou chceme vystavět. Ještě co se týče MOPu. Španělské předsednictví je přesvědčeno, že, nebo tedy zatím je to názor španělského předsednictví, ale myslíme si, že se to rozšíří na celou Evropskou unii. Myslíme si, že Evropská unie by měla být aktivním členem Mezinárodní organizace práce. Když hovoříme zejména o otázkách zaměstnanosti a příbuzných otázek, Musíme se snažit, aby eh, jsme zapojili všechny zúčastněné strany. Eh, v červnu se bude konat eh, schromáždění ILO a španělské předsednictví tam bude zastupovat Evropskou unii. Bude se konat ještě zasedání ještě předtím, než se uskuteční schůzka G20. Chtěli bychom se tedy setkat, co by Evropská unie Eh, se zástupci Mezinárodní organizace práce. Také zde zazněla otázka, která se týkala toho, že by Evropa měla více naslouchat občanům, že by se jim měla přiblížit. Myslím, že dochází ke změnám v tom, i v tomto ohledu. Pokud chceme zvýšit růst, tak eh, bychom také neměli zapomínat na výdobytky sociálního zabezpečení, které je eh, velice dobrým příkladem toho, jak Evropská unie mm, může pracovat a dává to také i příklad ostatním zemím. Myslím si, že Evropská unie je tedy založena právě na otázkách, jako je demokracie, obrana lidských práv a také sociální ochrana. Eh, také je zde otázka změny klimatu, což je zásadní problém. Musíme to mm, mít na paměti, když přemýšlíme o tom, jaké profese budou v budoucnu zapotřebí. Eh, hovoříme zde o takzvaných zelených pracovních místech, která budou stejně důležitá jako eh, jsou, jako byla mm, jiný druh pracovních míst v minulosti musíme eh, přijmout taková opatření, která nám umožní vyřešit ekonomickou krizi, abychom také zabránili tomu, že se nezaměstnanost mladých stane problémem celé Evropy. Myslím si, že bychom se neměli příliš fixovat na strategii 2020. Měli bychom spíše přemýšlet, jak má vypadat Evropa, jak si představujeme Evropu, jak by měla vypadat v roce 2020 a asi se nám nepodaří všechny cíle dosáhnout do tohoto roku. Když se podíváme, jak Evropa vypadá v roce 2010 a 2011, tak eh, vidíme, že mnoho lidí eh, je z té situace zklamáno a zejména se to týká také mladých lidí. Další otázka se týkala posilování kvalifikací, lepšího vzdělávání, také je nutné eh, budovat kvalitní pracovní místa, posilovat eh, sociální politiku, A ještě mi dovolte pár slov o sociální ochraně, zejména o sítě sociálního zabezpečení, což je síť, kterou musíme rozšiřovat, aby eh, tedy eh, do ní spadalo nebo aby chránila větší počet lidí. Jak zde zaznělo, tak je zde velký počet lidí, kteří jsou eh, blízko nebo kteří stojí na pokraji sociálního vyloučení a španělské předsednictví tedy chce rozšířit sociální ochranu. Už se chýlím ke konci, paní předsedkyně, omlouvám se, že jsem vyčerpal možná více času, než jste mi Eh, nabídla, ale ještě se chci vyjádřit třeba k otázce přistěhovalectví. Musíme rozšířit eh, Evropský pakt, který se týká azylu a přistěhovalectví. Měli bychom také v této chvíli provést jakousi inventuru toho, jak eh, to v této situaci vypadá. A myslím si, že není dobré zastavit nebo zakázat přistěhovalectví, ale spíše jej správně řídit a protože přestěhovalectví může být dobré pro pracovní trh a je to sám pracovní trh, který určuje, jakou, jaké přistěhovalce bychom eh, rádi uvítali a pokud využijeme dobře přistěhovalectví, tak eh, to může být ku prospěchu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Takže teď je před námi poslední kolo dotazů. Paní Eh, Jiménez chtěla ještě něco dodat. Prosím, máte slovo, paní ministrině. Ano, omlouvám se vám, paní předsedkyně, ale byla mi položena otázka, eh, na kterou bych měla odpovědět. Je důležitá. Týká se to zaměstnanosti práva na práci u lidí s postižením. Tady se nacházíme v Evropském parlamentu. Eh, není tady až tolik postižených. Eh, máme tady několik úrovní. Nejprve tu národní úroveň, tam existují určité kroky, určité politiky a opatření. Všechny země se v tomto angažují. Nicméně ne všechny ta angažmá jsou vždy dodržována. Ale říkám to proto, že se eh, věci lepší E, každým dnem a existují tedy kvóty na trhu práce pro lidi s postižením. Naše zkušenost ve Španělsku je taková, že opravdu čím dál tím víc e, pracovních příležitostí e, je tady k dispozici pro lidi s postižením, dokonce i v soukromém sektoru a naše ministerstvo v tomto směru i jedná prostřednictvím určitých stimulačních opatření. No, období dalších deseti let se snažíme v tomto směru i v součinnosti s belgickým a maďarským eh, předsednictvím připravit eh, určitá opatření a ministerské jednání v Saragues také nepochybně přispěje ke konkrétním krokům. Ale nezapomínejme na jednu věc. My tady máme k dispozici nástroj, eh, který je velmi užitečný. Jedná se o úmluvu OSN pro lidi s postižením. Je to velice silný nástroj. My jsme jej ratifikovali, podobně učinilo i e, učinila i řada dalších zemí. Je to nedílná součást našich právních systémů a v této umluvě naleznete e, práva pro lidi s postižením, která musí být e, zaručena. Už jsou to práva, která se také týkají přístupu k práci, která se týkají e, přístupu ke vzdělání, k e, odborné přípravě pro e, tyto postižené osoby. Takže závěrem, paní předsedkyně, chci říct, že tady byla ještě otázka k panu ministru Korbačovi a já bych to chtěla doplnit, to, co říkal v roce 2060 za 50 let, ono to zase není až tak daleko, tady bude 152 milionů osob, eh, lidí starších eh, než 65 let. A my budeme opravdu potřebovat eh, přistěhovalce, nezapomínejme na to. Paní Plon, pak paní Kosta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také za sebe pozdravit naše hosty Eh, kteří tady dnes představují španělské předsednictví a chtěla bych jim poblahopřát k programu, který eh, zahrnuje celou řadu ambiciozních cílů, především v sociální oblasti. Pane ministře, vy jste eh, deklaroval, že bude třeba definovat budoucnost na rok 2010, 2011, ale také 2020. A já jsem toho názoru, že ty cíle, které jste navrhl eh, pro sociální oblast, cíle, eh, ke kterým my, eh, poslankyně a poslanci, výrazně přispějeme, zajistí určitým způsobem naší budoucnost až do roku 2020 díky strategii, kterou teď definujeme. A v této souvislosti bych eh, vám chtěla položit následující otázku. Dnes v našem výboru budeme hlasovat o návrhu stanoviska, které je velmi důležité a které se týká směrnice o eh, rodičovské či mateřské dovolené. Já jsem konkrétně navrhovatelkou tohoto stanoviska a chtěla bych se zeptat, jaký bude přístup španělského předsednictví k této směrnici Eh, k této směrnici, která se vztahuje k mateřské dovolené. A moje druhá otázka. V minulém týdnu ve Štrasburku pan premiér Zapatero zmínil Evropský sociální pakt. A moje otázka je následující. Jaké je jaká je pozice, přístup španělského předsednictví k tomuto Evropskému sociálnímu paktu. Děkuji předem za odpovědi a přeji hodně úspěchů. Ano, chci ještě připomenout. Jedná se o to, co řekl pan Zapatero na panárce. Teď paní Kosta. Téma mm, è stato toccato da molti colleghi, ma sul quale penso che si potrebbe... Já mám otázku, která se vrací k tématu, které tady již zaznělo na případech, ale Myslím, že v této oblasti by bylo možné učinit pokrok za španělského předsednictví. Ostatně chtěla bych poděkovat ministrům za tuto velkou mobilizaci. Chci hovořit o nezaměstnaných eh, mezi mladými a také o potenciálu mladých lidí. To je také eh, klíčové téma. Bylo řečeno, že je to strukturální otázka, která jde napříč Eh, která se dotýká mladých eh, všeho, eh, veškerého původu. V té otevřené koordinační metodě a v rámci směrnice o zaměstnanosti by bylo dobré nestrácet ze zřetele existenci horizontálního problému nezaměstnanosti mladých. V Bílé knize o reformě důchodů Faktor eh, mladých by měl být zpracován s patřičnou pozorností. Bylo by dobré posílit eh, síť eh, sociálního zabezpečení. Hovořili jste o těchto sociálních aspektech celoživotně, ale je nutné také se zaměřit na mladé lidi. Tady by eh, bylo možné také vnímat státní podpory, mm, které by mohly zafungovat tak, abychom dospěli k určitému mixu, který by využíval všech možných disponibilních zdrojů, tak, abychom eh, pokročili v rámci mainstreamingu problému mladých. První otázka se týká strategie 2020. Jistě jste pochopili, že tady je určitá iritace členů výboru ohledně povahy dokumentu, který byl předložen komisí. Jednak je tady údiv, že tento dokument byl sepsán, aniž by kolegium bylo definitivně ustanoveno. A pak je zde problematika ambice. Pokud se podíváme na otázku e, zaměstnanosti, a to ve všech segmentech trhu práce, tak vidíme, že je tady potíž mladých vstoupit na trh práce. Pak je tady problém těch, kterým je více než 55 let, kteří přicházejí o práci. Víme, že tady máme růst, který je pod dvěma procenty a tudíž je velmi obtížné vytvářet nová místa. Chtěla bych se zeptat, zda sdílíte náš pocit, že pokud chceme, aby občané správně vnímali strategii 2020, pak otázka zaměstnanosti musí být vnímána jako absolutní priorita a nikoli jako jakýsi zůstatek, který by vlastně vyplynul z lepší konkurenceschopnosti EU protože to by neumožnilo řešit otázku nezaměstnanosti tak, jak existuje v současnosti. Co se týče převoditelnosti eh, důchodových nároků v Evropě, víte, že Lisabon nastolil nový základ, který pravděpodobně umožní dospět k lepším podmínkám v tomto ohledu. Chtěla bych vědět, zda španělské předsednictví bude eh, tlačit na komisi, aby co nejrychleji vznikl základ pro novou diskuzi na toto téma. Takže vám předávám slovo v rámci těchto posledních otázek. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve první otázka. Eh, na tu odpoví paní Jiménez, tedy ta zodpoví první část této otázky. A co se týče druhé části této otázky, vy jste se eh, dovolávali existence sociálního paktu. Ostatně předseda vlády eh, také použil tento sociální pakt. Měli jsme celou řadu jednání. Zítra se bude konat v Barceloně jednání v rámci takzvané sociální trojky. Dále bude zítra neformální setkání stejného tria, stejné trojky a v rámci tohoto jednání této sociální trojky se bude hovořit o tomto problému. Předsednictví eh, se setkalo s, se sociálními aktéry. Sociální pakt znamená, že ekonomická krize a zaměstnanost musí být eh, řešeny. tak, aby každý se mohl k tomuto vyjádřit, aby každý eh, zúčastněný, to znamená jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci, mohli spolu, spolupůsobit na řešení. Nezaměstnanost mladých představuje skutečně horizontální problém. Nezaměstnanost se dotýká těchto mladých lidí nejenom pokud pocházejí z menšiny, Samozřejmě, že máme mladé lidi, kteří jsou diskriminováni, jsou poznamenáni školním neúspěchem, mají, nemají dostatečnou kvalifikaci, ale v každém případě se jedná o horizontální problém, takže musíme najít řešení jak na úrovni zaměstnanosti, tak na úrovni kvalifikace nebo vzdělání těchto mladých lidí. V tomto smyslu je dobré mít na paměti dvě myšlenky. Eh, stává se, že mladí lidé mm, odchází předčasně z určitého vzdělávacího cyklu. A samozřejmě toto vzdělávání je v zájmu těchto mladých lidí a předpokládá jejich vůli pracovat. Ale stává se, že mladí lidé dokončí svoje vzdělání a přesto nenacházejí eh, zaměstnanost. Zde musíme najít určité páky pro povzbuzení těchto mladých, tak aby našli svoje uplatnění. Paní předsedkyně, vy jste hovořila o problémech eh, mladých, kteří mají problémy s eh, vstupem na trh práce. Sdílím vaše připomínky. Vy jste implicitně hovořila o souvislosti se strategií 22 na pozadí eh, této krize. Samozřejmě tato krize jednoho dne skončí. Ale kdy? Bude to v momentě, kdy mm, zvládneme finanční krizi nebo v momentě, kdy ekonomika bude schopna obnovit pracovní místa, která byla mm, zničena? Já se domnívám, že do té doby do které nenajdeme nové zaměstnání pro nezaměstnané, krize nebude plně vyřešena. Ale někteří budou jistě v pokušení domnívat se, že krize končí tehdy, protože financování a finance se opět obnovily. Hovořila jste o Lizabonské strategii. Nebylo by dobré hovořit o Lizabonské strategii bez upřednostňování tematiky nezaměstnanosti. To by bylo eh, velmi eh, špatné, protože občané by eh, nechápali tyto souvislosti. Ve strategii 2020 musíme přesně říci, co učiní Evropa proto, aby vyřešila problémy, které zažívají v současnosti občané, to je nezaměstnanost. A i problémy těch, kteří ještě mají práci, ale obávají se, že oni přijdou v důsledku krize nebo v důsledku změny ekonomického modelu. A nyní k důchodům. Naše předsednictví je ochotno spolupracovat na vytvoření tohoto nového prostoru, který vyplývá z nového právního základu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla reagovat na otázku, která se e, týká směrnice. Předsednictví může jen podpořit návrh, e, které by šlo e, trošičku ambicioznějším směrem. Mluvím teď o směrnici o pracovnicích těhotných po porodu a kojících. Je třeba jim zajistit eh, právo na práci, které, eh, pro ženy, které od doby, kdy jsou eh, těhotné, až do konce toho cyklu po porodu musí mít tato práva zajištěna. A v tomto směru musíme jednat v duchu spolu odpovědnosti. To je jedna z priorit našeho předsednictví byli bychom rádi, kdybychom na tomto mohli pracovat eh, od samého počátku, ale pak eh, jsme usoudili, že bude lepší vyčkat stanovisek, eh, stanoviska vašeho výboru a stanoviska výboru pro ženy, které se vysloví 25. února ve chvíli, kdy budeme mít výsledky hlasování, tak pak budeme moci e, naší spolupráci dále ještě rozšiřovat, abychom mohli harmonizovat e, e, právo žen. Dámy a pánové, paní ministrině, pane ministře, velice děkujeme. E, vidíte, že poslankyně a poslanci mají velká očekávání. Je to odraz toho, co očekávají naši spoluobčané, především sociální a oblasti a oblasti zaměstnanosti během této krize. Budeme mít jistě plno příležitostí se během vašeho předsednictví ještě setkat, e, již zítra na neformální radě v Barceloně. Každopádně hodně úspěchů ve vašem předsednictví a ještě jednou děkuji. Děkuji za účast. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Et nous allons poursuivre... Budeme pokračovat. A zahájíme eh, část našeho jednání, kde se budeme věnovat hlasování. Doufám, že máte všichni své elektronické hlasovací karty. Někteří z těch, kteří si je zapomněli, jsou přítomní. Chcete někdo oznámit, že nemáte svoji hlasovací kartu? Všechno je v pořádku, můžeme tedy začít. Výborně. Takže bod 14 na našem programu jednání a budeme hlasovat k otázce zprávy či stanovisku paní Rovany Plom. Jedná se o aktualizaci směrnice 9385. 85 a e, jedná se tedy o zlepšení zdravotního stavu pracovnic. Nejprve 48. pozměňovací návrh od paní Cornelisen. Kdo je pro? Technická poznámka, zdá se. Jaký je problém, paní Cornelisen? Ptá se předsedkyně. Jaký tady je problém? Inu, paní Cornelisen, e, jak jsem včera řekla, ta celé, ten celý postup kolem kompromisu byl, eh, abych tak řekla, trochu neobvyklý a já bych potřebovala vyjasnit, eh, některé ty kompromisy. Předsedkyně ne, teď je diskuze ukončena a hlasujeme o pozměňovací e, návrh 48. A teď paní Cornelisen. Mám technickou. Předsedkyně, nevypadá to na technickou. E, jestli ano, tak rychle teda. Technickou. Cornelisen. Pozměňovací návrhy kompromisy A, B e, byly učiněny zpravodajkou s dvěma e, poslanci, poslankyněmi, které e, prostě nepředložili předtím pozměňovací návrhy, takže to není možno brát jako regulární pozměňovací návrh. A kompromisy D a F jsou ústní pozměňovací návrhy, jak zpravodajka říká. Výborně předsedkyně, bereme to na vědomí. Pozměňovací návrh 48, kde je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky, hlasování je zahájeno. Výborně, všichni hlasovali, končím hlasování. E, je tady o jednoho člena více, říká předsedkyně. A stroj nám poví, kdo to je. Teď už je to v pořádku. Takže hlasování je opravdu ukončeno. 23 pro, 25 proti, pozměňovací návrh není přijat. Mikrofon. Mikrofon není zapnut. Už ano chtěla bych požádat eh, politické spolupracovníky, aby zkontrolovali, zdali každá frakce má své kvot, svou kvotu eh, uplatněnu. Teď 62. pozměňovák pro, proti, přijato. 63. Eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Číslo 12 od paní Plam, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Myslím, že je to zamítnuto, ale můžeme to zkontrolovat elektronicky. Jestli si přejete, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je ukončeno. Zase eh, z EPP je tady o jednoho navíc. Eh, poslední eh, náhradník z EPP, který přišel, prosím. Už je to v pořádku? Pořád je tady o jednoho z EPP navíc. Já se omlouvám, ale já eh, jsem tady od paní Jazlovecké. Pokud je tady ale někdo jiný, tak já klidně přestanu hlasovat. Eh, pan Sabrnoch. Paní předsedkyně, rád bych řekl, že pan poslanec Čimanský nemá elektronickou kartu a prosím, aby jeho hlas byl přič, přičítán manuálně. Výborně. Ale musíte mi naznačit, eh, jak eh, hlasujete v takovéto situaci pane kolego. Takže vyřešili jsme problém EPP. Já tedy uzavírám hlasování a vy tedy, jak hlasujete, prosím, naznačte. Jste proti, výborně. Hlasování je ukončeno a máme 23 hlasů pro, 25, říká paní předsedkyně, proti, takže pozměňovací návrh 12 není přijat. A teď pozměňovací návrh 13 a 64, které jsou totožné, hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 14, 66 identické, hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zase přijato. Pozměňovací návrh 65 eh, se ruší a teďko 15 a 67, které jsou totožné, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 16 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 17 stažena 68. Kdo je pro? Co pak chcete kontrolovat? Chcete kontrolovat 16. Dobře, zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 16. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Vy jste pro, dobře. Takže 29 pro, 19 proti. Máte pravdu, návrh je přijat. 17 stažena, 68 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 18 stažena, 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Číslo 69. Všichni hlasovali. Vy eh, hlasujete jak, pane kolego? Končím hlasování. 27 pro, 21 proti, přijato. 19 20 staženy, takže 70 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Ano, už to vidím, říká předsedkyně. Končím hlasování. 23 pro, 25 proti, takže 70 není přijato, teď jednička 21 staženo, 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 21 proti. Takže návrh je přijat.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 Končím hlasování. 23 pro, 25 proti, návrh je tedy zamítnut. A teď 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Chcete to zkontrolovat? Myslím, že je zamítnut, ale kontrolujme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 26 proti, zamítnuto teď 74, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 75, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato 76, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 77, kdo je pro? proti, zdržel se za, přijato 78, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 79, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato 24, staženo a teď 80, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto 81 od paní Cornelisen, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 20 pardon, 82 od pana Tomase Mana, kdo je pro, proti, Není to jasné, všichni nehlasovali, zahajuji elektronické hlasování e, k návrhu 82. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 21 proti, návrh 82 je přijat. A teď k pozměňovacím návrhům návrhu usnesení komise. A je tady první kompromis předložený třemi e, frakcemi. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď je tady před námi pozměňovací návrh 85 e, od pana Tomase Mana, žádost o oddělené hlasování. Eh, první část eh, od With Respect až k směrnici 96 34. Kdo je pro tuto první část, kdo je proti, kdo se zdržel? Tato první část je zamítnuta. A teď druhá část, eh, the remuneration for, až k salaries are calculated. Kdo je pro, kdo je proti. I tato druhá část je zamítnuta, takže teď 86 od pana Kastlera, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Tento pozměňovací návrh je také zamítnut. A dostáváme se ke kompromisu B, předloženému třemi frakcemi. Kdo je pro tento kompromis B, kdo je proti, kdo se zdržel? Návrh je přijat. A pozměňovací návrh 96 eh, od paní Ronzoli. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jedná se o pozměňovací návrh 96. 28 e, byla stažena, ale pozměňovací návrh 96 ne. O tom máme hlasovat. Takže hlasujeme o pozměňovací návrh 96 e, e, od paní Ronzuly. Možná, že by před šéfové frakcí měli jasně naznačit, co a jak. Paní Ronzuly, máte slovo. Chci stáhnout svůj pozměňovací návrh. Aha, tak to bylo asi tajemství pro sek- frakci EPP. Teďko 97 od paní Van Hojten. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 95 od paní Rapty a Paliadeli. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 98 od paní Roman Hojten. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to zamítnuto, ale ještě to zkontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o čísle 98. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 26 pro, 21 proti. Návrh je přijat. 99 od paní Hirš, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jasně, odmítnuto. A teď kompromis C, předložený podle mého názoru čtyřmi frakcemi, ale není to úplně jednoznačné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A teď 103 a 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 31 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo eh, se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o čísle 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 27 proti. Návrh je zamítnut. 105 od pana Tomase Mana. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 32 od zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 106 od pana Tomase Mana a pana Kastlera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže elektronicky zahajuji hlasování o 106. Hlasování je ukončeno. 26 hlasů pro, 23 proti. Návrh je přijat. 33 od zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď tady máme, ne, ještě to zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o 33, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 23 proti. Stejná většina, návrh je přijat. A teď 109 od pana Tomase Mana. Kdo je pro? Já se omlouvám, říká předsedkyně, otočila jsem o stránku víc, takže jsme u 107 od paní Cornelisen, hlasujeme ve dvou částech, celý text mimo výraz compulsory. Takže kdo je pro tento text bez výrazu compulsory, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 21 pro, 26 proti. Pozměňovací návrh není přijat, eh, takže není o čem hlasovat. Eh, žádná druhá část, teď 108 od paní Figueredo. Eh, takže nejprve budeme hlasovat bez výrazu of which two shall be obligatory. Kdo je pro tuto první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mám pocit, že to je stejné, ale zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 23 pro, 25 proti. Tento, tato první část není přijata. A teď druhá část se tedy ruší a teď jsme u 109 od pana Tomase Mana. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. A tím se dostáváme k původnímu textu článku 10, který eh, budeme, o kterém budeme hlasovat ve čtyřech částech. Nejprve tedy úvod a odstavec 1. Kdo je pro? Hovoříme o původním textu článku 10. Hlasujeme o první části. Paní předsedkyně, paní předsedkyně, já se domnívám, že tady došlo k určitému zmatení. E, to, co jsme teď předložili k hlasování, je otázka zrušení celého článku 10. A pokud e, je to opravdu tak, tak bychom neměli e, tedy hlasovat znovu. A pokud ano, tak bychom to měli upřesnit. My jsme odmítli pozměňovací návrh Tomase Mana, který navrhoval právě zrušení článku 10, ale na druhé straně je tady žádost o hlasování ohledně e, původního textu návrhu komise. E, máme postupovat odstavec po odstavci a právě to činíme. A hlasujeme tedy, opakuji, o původním textu článku 10, jak vyplývá z návrhu komise. clarificar. Então, o que... Jsem chtěla jenom věci vyjasnit eh, a teď už je to jasné. To znamená, že teď budeme hlasovat eh, o to, zdali jsme pro jednotlivé odstavce tohoto článku 10, že nebudeme hlasovat o zrušení článku, ale o článku jako takovém, že? ptá se paní poslankyně. Budeme tedy e, přijímat e, odstavce po odstavci. Já jsem to pochopila špatně. Já jsem myslela, že budeme hlasovat o zrušení těch odstavců. Tak, a tak tomu není. Už tomu rozumím. Výborně, teď už je to jasné. Ano, vyslovíme se ke každému odstavci a budeme hlasovat pro či proti. Paní po, e, zpravodajka k tomu chce ještě něco říct? Máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla tu situaci trošičku upřesnit. Co se týče pozměňovacího návrhu, který předložil pan Thomas Mann, tak frakce ALDE požádala e, o dílčí hlasování ve čtyřech částech. E, takže pokud e, zruš, odmítneme, odmítneme tedy všechny čtyři části, tak eh, zrušíme článek. Tak to nemůže být, protože pozměňovací eh, návrh pana Tomase Mana se týkal celého článku 10. Pokud eh, Eh, bychom hlasovali eh, kladně k tomuto návrhu, tak už by tady článek 10 nebyl, zatímco frakce eh, liberálů nás požádala o oddělené hlasování o článku 10 tak k tomu teď přistoupíme. Takže úvod a první část textu, původního textu článku 10, tak jak ho předložila komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tato první část je tedy přijata. A kdo je pro druhý odstavec? od if the worker až ke concerned. Kdo je proti, kdo se zdržel, tato druhá část je také přijata. Třetí část the member až k points 1 and 2. Kdo je pro, proti, zdržel se, tato třetí část je přijata. A zbytek textu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, také přijato. Takže článek 10 původního textu komise je tímto přijat eh, jako celek bez změn. A teď máme pozměňovací návrh 110 od paní Figueredo. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ne, já se omlouvám, omlouvám, říká předsedkyně, zamítnuto. Já jsem chtěla udělat radost paní Figueredo. A teď 114 od paní, omlouvám se, říká předsedkyně, e, paní předsedkyně, E, není to žádné tajemství. 114 a 111 jsou pozměňováky, které jsem stahla. Ty jsou staženy, už jsem to říkala. E, to jste moc hodná, že jste mi to teď řekla, nebudeme o nich tedy hlasovat a hlasujeme o čísle 113. Takže 113 od paní Omen Reuten, kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 21 hlasů pro, 26 proti. Pozměňovací návrh 113 není přijat. Číslo 34. Pardon, 112 od pana Kastlera. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 36, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 116 od pana Tomasemana, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, myslím, vlastně nevím, zahájíme hlasování. Všichni mohli hlasovat, takže hlasování je ukončeno. Takže máme 24 pro, 23 proti. Je to přijato. Možná ne úplně jasně. Takže dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. 24 pro, 24 proti, takže 117 není přijata. 118, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. 29 pro, 19 proti, takže přijato. 119. Pan Kastler pro. Proti. Kdo se zdržel, ověříme to. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. 25 pro, 22 proti, přijato 120. Spravodajka pro. Proti? Kdo se zdržel? Jasně přijato. A dostáváme se ke kompromisu D. Předkládá ho pouze zpravodajka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kompromis D je přijat. A nyní 37, opět zpravodajka pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 39, stejná autorka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Stejné hlasování přijato. 40 byla staženo, dostáváme se k 122, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 123, pan Tomas Mann odpadá, 124 odpadá, takže 125, o tom budeme hlasovat. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu 41 je tady ústní návrh, který spočívá v tom, že se škrtne spůzor partner of the worker. Kdo je pro takto změněný návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 21 pro, 27 proti. Je to zabítnuto. 42, zpravodajka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 127, Ole Kristensen, pro. Promiňte, říká paní předsedkyně. Takže to bylo tajemství sociálních demokratů. Takže 128, 129, 130. Tady budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je ukončeno. 25 pro, 22 proti. Takže tyto tři návrhy jsou přijaty. 12 a tedy odpadá. A nyní 131 Omen Roymet. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Pan Pupakis. Návrh na škrtnutí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ale bylo to jasné. 133. Paní Rapty a paní Paliadeli. Kdo je pro? 133. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Také zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme si to. 43. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 25 pro, 23 proti. Návrh je přijat. 134. Pan Pupakis pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 135. Stejný autor. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. A nyní 136. Pan Mann a pan Kastler. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 25 pro, 23 proti. Návrh je přijat s dvěma hlasy rozdílu. A nyní se dostáváme k návrhu 137. Kdo je pro návrh 137, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 44, zpravodajka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, ověříme to. 44. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 21 pro, 27 proti. Máte pravdu, nebo já jsem měla pravdu, říká paní předsedkyně. Zamítnuto. 45, 46 byly staženy. Budeme hlasovat o návrhu 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní se dostáváme k úvodním ustanovením. První návrh byl stažen. Budeme hlasovat o návrhu číslo 49, který byl korigován, tak aby byl konzistentní s textem. Takže budeme hlasovat o návrhu 49 pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Návrh 50. Pan Tomasman, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh 2, zpravodajka pro, proti. Kdo se zdržel? Myslím, že zamítnu to, ale ověříme to. Zahajuji hlasování k návrhu číslo 2. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. 26 pro, 21 proti. Návrh 2 je přijat. Návrh 51. Tomas Mann pro. Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 51. Všichni hlasovali. Ukončím hlasování. 22 ku 26. Zamítnuto. Návrh 3. Spravodajka. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 52. Tomas Mann. Pro. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 4. Spravodajka pro. Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Návrh 4. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 24 ku 24. Takže není přijat tento návrh. Návrh 5 byl stažen. Promiňte, 53, návrh 53. Paní Hirš, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 54 byl stažen. Návrh 55. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 56. Tomas Mann. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 6 zpravodajky pro, proti, kdo se zdržel, ověříme to. Návrh číslo 6. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 25 ku 23, zase dva hlasy rozdílu, takže návrh je přijat. A nyní návrh 7 zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis. E. Ne. Ověříme ještě 57. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 25 ku 23, měli jste pravdu, přijat. Nebylo to tak úplně jasné. Kompromis E. Máme tři skupiny. Kdo je pro? Kompromis E proti. Kdo se zdržel? Přijato. A nyní návrh 59. Paní Cornelisen pro, proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 9. Paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Spravodajka říká, že je přijat tento návrh, ale ověříme to. Ověříme devítku, hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování ukončeno. Tak teď je to tedy opravdu víc než jasné. 42 pro, 5 proti, takže je to přijato jednoznačně. Kompromis F. To je takový trochu zvláštní kompromis, protože ho vypracoval jeden člověk, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Kompromis je přijat. 61, pan Pupakis, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 11, zpravodajka pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku v rámci elektronického hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. Paní Omeno Reuten, mohla byste vytáhnout pokud budete vytahovat tu kartu dříve, eh, tak eh, to nebude zaregistrováno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 31 pro, 11 proti, 5 se zdrželo. Takže stanovisko paní Plump je přijato a myslím, že jim můžeme poblahopřát. A nyní se dostáváme k našemu druhému hlasování a sice týká se návrhu usnesení paní Lin. Ti, kteří nás chtějí opustit, jsou žádáni, aby tak učinili v tichosti. Od takže pozměňovací návrh číslo čtyři, Pan Baldasár, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh pět, Stejný autor. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chci požádat všechny, aby soukromně hovořili mimo sál. Takže návrh 6. Stefan Hughes. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sedmička. Pan Baltasár. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní úvodní ustanovení. Kompromis A. Dva autoři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B. Stejní autoři pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Návrh 3. Pan Baldasár, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní se dostáváme k hlasování ohledně celého textu usnesení. Kdo je pro toto usnesení? Zatím tedy nebudeme elektronicky hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže usnesení paní Lin je přijato s jedním hlasem, který se zdržel. Myslím, že ji můžeme poblahopřát. A nyní se dostáváme k poslednímu hlasování tohoto dopoledne a sice jedná se uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V případě, které se týká Německa a Litvy, to je podnik Karman Snage. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh tedy bude předán výboru pro rozpočet. Tím jsme ukončili naše hlasování. Já vám navrhuli, navrhuji, abychom přešli na bod 17 a 18 tak abychom eh, prodiskutovali tyto body a sice společně. Nejdříve předám slovo našemu zpravodaji panu Christensenovi v rámci bodu 17, který bude hovořit o stanovisku, jež souvisí s kapitálovými požadavky na obchodní portfolio a resekuritizaci a dohled nad politikami odměňování. Pane navrhovateli, máte slovo. Thank you very much, Chairman. Velice děkuji, paní předsedkyně. Nadměrné riziko a nadměrné riskování, zejména v finančním sektoru. A e, pane, pane, e, pane e, zpravodaj, nikdo vás neposlouchal. Chtěla bych ještě požádat, aby všichni, kteří už zde nechtějí dále pobíhat, pobývat, aby opustili místnost, aby zde byl klid. Ano. Thank you again, Chairman. Takže ještě jednou se ujmu slova. Myslím, že nadměrné riskování ve finančním sektoru, zejména v bankovnictví a v investičních podnicích, přispělo také eh, k, k, s, k finančním problémům a k problémům v jednotlivých členských státech. Tyto problémy se pak také přelily do dalších sektorů a nyní za ně musí společnost platit. Určitě znáte mnoho příkladů z finančního sektoru a je očividné, že musíme toto řešit na politické úrovni. Rada Econ eh, nyní připravuje novou revizi směrnice o kapitálových požadavcích, která se také Eh, zabývá otázkami eh, kapitálových požadavků na obchodní portfolio a resekuritizaci a také se zabývá dohledem nad politikami odměňování. Zde ve výboru EMPL jsme se soustředili zejména na politiky odměňování. Komise by chtěla zavést určité závazné Mm, závazné principy, které se budou týkat úvěrových rizik a, pardon, úvěrových institucí a také investičních podniků. Chtěla by nad nimi zavést větší obezřetnostní dohled. Chtěl bych říci, že komise začala trošku příliš pozdě, protože kdyby tomu bylo dříve, kdyby ten trh byl více kontrolován a regulován, tak by ty problémy nebyly. Nyní musíme tedy eh, doufat, že už se to nikdy nebude opakovat. Já sám jsem předložil 39 pozměňovacích návrhů, které zlepšují návrh komise a tyto pozměňovací návrhy chtějí zjednodušit rozsah působnosti směrnice, chtějí ho upřesnit, zejména se soustředí na kategorie pracovníků, kteří mají právě vliv na eh, kteří jsou odpovědní za přijímání rizik a kteří mají velký dopad na eh, rizikový profil úvěrových institucí. Co se týče eh, těchto politik odměňování, tak by také měli všichni zúčastněné osoby mít dostatečné právo na informace. Máme zde také zejména rady eh, zaměstnanců, kteří by měli mít, měli, by měli mít větší slovo. Co se týče regulace v tomto sektoru, tak týká se to eh, také zejména práva na kolektivní vyjednávání zaměstnanců a zaměstnavatelů. Banky a investiční podniky, které mají určitou velikost, by měly mít také zvláštní rady, které budou rozhodovat o odměňování a také by měly rozhodovat o různých pobídkách, které jsou pro eh, manažery. Také zde musíme brát v úvahu eh, cíle ehm, sociální odpovědnosti podniků. Je důležité, aby politiky odměňování byly životaschopné. schopné. Snažíme se také zejména, aby zde byla pevná a proměnlivá složka platu, eh, dále, aby jsme, abychom zde měli hotovost versus akcie nebo nástroje podobné akcím, odložené odměny a tak dále. Eh, myslíme si, že takto také vyžadují zásady podpořené skupinou G20. Rada eh, také posiluje tuto, tento návrh komise a já bych také chtěl, aby se zlepšil obezřetnostní dohled nad politikami odměňování v těchto oblastech ve finančním sektoru. A chtěl bych to ještě doplnit eh, dalšími věcmi, které zatím nejsou ošetřeny. Těším se na spolupráci s, vás, s tímto výborem a také se těším na další pozměňovací návrhy. Ještě se trošku omlouvám Eh, tlumočení, tlumočníkům, protože jsem si zažádal o jiný jazykový režim. Eh, chtěl jsem, všechno jsem si připravit, eh, všechno jsem si připravil v dánštině a teď tedy jsem se dozvěděl, že musím mluvit anglicky, takže trošku jsem na to nebyl připraven, a, takže se ještě jednou za to omlouvám. Děkuji, pane navrhovateli. Já jsem byla informována tím a e, byla jsem informována stejně jako vy e, na poslední chvíli, že jsme tu měli potíže získat dánskou kabinu. E, je, já si myslím, že zvládáte dokonale shakespearovský jazyk, ale chápu vaše obavy. Tak jak jsme se domluvili, dám slovo panu Lírakovi, abychom měli společnou diskuzi. Pravda je, že je to text, eh, ke kterému se eh, vyjadřujeme eh, v souvislosti s příslušným výborem ekon a v souvislosti s právním výborem, ale je pravda, že je to velmi propojené. Takže Eh, zahojeme diskuzi také ke zprávě pana Patrik Leujary, která se týká deontologické otázky vztahující se k řízení podniku. Máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Mnoho eh, vlád v Evropě a odborářské a sociální instituce nás informovali o nezbytnosti zavést mechanismus, který by omezil rizika finančních institucí. Konstatujeme, že v plné krizi, kdy nezaměstnanost a chudoba stále roste, dochází opět k proplácení bonusů, traderům, eh, mzdy až 300 eh, procenty překračují mzdy například francouzských eh, pracujících a i nadále se praktikují zlaté padáky. A to je velice eh, nemorální. Tak, jak to konstatoval pan Christensen, Mohli jsme se vyhnout tomu nejhoršímu, kdybychom zavedli obezřetnostní elementární pravidla. Je dobře, že parlament o tom nyní diskutuje a je to vlastně cílem návrhu pana Christensena a také cílem našeho návrhu. Já bych chtěl mm, uvítat vaši vůli, kterou jste osvědčila z hlediska e, zařazení tohoto bodu na naše jednání. 30. dubna 2009 komise se zabývala otázkami odměňování a principy E, vládnutí. Já samozřejmě podporuji deontologické principy, ale teď jde o to, abychom je aplikovali. Podporuji to, co uvedl pan Christensen. Jde o to, aby všichni finanční aktéři se podrobili těmto pravidlům a aby e, zde e, byly kontrolní úřady. Nicméně jsou zde některé prvky, které by se k tomu měly přidat. Jednak je zde zásadní politická otázka. Můžeme i nadále žít za podmínek ekonomického modelu, kdy principy konkurence schopnosti vedou k neustálému navyšování platů vedoucích eh, pracovníků, kteří neustále eh, se snaží snižovat odměnu pracujících a snižovat úroveň sociální ochrany. Nespravedlnost a nerovnost se projevuje také v transferu eh, výsledku ve prospěch pracujících do kapitálu. Jde nám o to, abychom zdůraznili sociální zodpovědnost podniků. V bodě 3 se snažíme nastolit skutečnou transparentnost z hlediska odměňování a také zavést přiměřenost ve vývoji eh, politiky odměňování. U bodu 7 a 9 hovoříme o nutnosti nového práva pracujících mít svého zástupce na tyto otázky v rámci kolektivního vyjednávání. Je nutné aplikovat tyto principy, vtělit je také do právních ustanovení a tak je možné také eh, podpořit eh, zvýšené kontroly volených orgánů, včetně eh, podnikových rad. Zvláště v případě, kdy podniky budou využívat eh, evropských finančních prostředků. O tom hovoříme v bodě 4. Tady hovoříme o prémiích u těchto podniků, jakmile tyto podniky dostaly některé prostředky ze strany Evropské unie. Je nám jasné, že toto stanovisko nepokrývá celou tematiku, proto jsem ochoten začlenit vaše relevantní pozměňovací návrhy do daného textu. Děkuji mnohokrát. Paní Grimadlelik má slovo. Já jsem se podívala na obě stanoviska, ale chtěla bych nejdříve připomenout, eh, v jakém kontextu se nacházíme. Já jsem smutná, že tady nejsou eh, kolegové, které by to mohlo zajímat. Sociálně a ekonomické klima se zhoršilo. Dochází k propouštění tisíců pracujících a za dva eh, roky 10 mm, milionů pracujících ztratilo své místo. Státy podporují miliardově tyto podniky. A vlastně bonus se dále e, opakuje. Do konce roku 2009 tyto odměny se výrazně zvýšily. Nyní dosáhly 7 miliard eur. Totež e, se e, týká dalších odměn vedoucích pracovníků. Například francouzský trader bude dostávat prakticky 17krát více než průměrný francouzský pracovník. A ti nejlepší tradeři budou eh, dostávat každý 650 tisíc eur. Eh, paní Merkelová a pan Sarkozy eh, sice hlásí, že je nutné zdanit, to znamená nad 25 tisíc eur, ale toto zdanění není postačující, pokud nechceme eh, činit stejné chyby eh, ve světě finančních institucí, které budou mít stejné dopady a pokud nechceme, aby krize dále trvala. A proto je nutné řešit problém rozdělování bohatství a odměňování. Konkrétně jako představitelka ekologického hnutí se domnívám, že planetu eh, znečišťují zvláště ti, kteří jsou v těch rozhodujících eh, pozicích. Domnívám se, že je nutné je zdanit a pokud možno stanovit eh, limity. To je předpoklad, který může zajistit nejenom sociální, ale i ekologickou rovnost. Evropa by měla být příkladem v otázkách odměňování a proto předkládám panu Christensenovi některé návrhy. My jako zelení bychom šli poněkud dále z hlediska politiky odměňování a příslušného rámce. Podporujeme následující návrhy. Chtěli bychom definitivně eh, zakázat zlaté padáky, které neodpovídají ekonomické realitě. Chceme také výrazným způsobem snížit podíl variabilní složky a sice omezit na maximálně 20 z hlediska ročního odměňování. Dále si přejeme, aby výplata variabilních složek byla odložena v rámci eh, času a proplacení prvního bonusu by mělo nastat až po uplynutí pěti let. Byli bychom rádi, aby pracující se účastnili vypracování odměňování nebo politiky odměňování v podniku. Podniková rada by měla mít možnost vstupovat do e, těchto oblastí. Není možné akceptovat, aby rizika, která na sebe e, berou e, někteří, mohla ohrozit samotnou životaschopnost podniků to znamená nejenom akcionářů, ale i pracujících těchto podniků. Velice bedlivě jsem si přečetla vynikající text svého kolegy pana L. Jarika. Zelení souhlasí s tím, co je řečeno v tomto textu a souhlasíme také s návrhy tohoto textu. Nicméně bych chtěla předložit eh, dva návrhy a položit otázku. Tato zpráva hovoří o deontologických otázkách v souvislosti s podniky. Chtěla bych vědět, zda se to omezuje pouze na odměňování, zda je to úmyslné, anebo zda je zde eh, jaksi chtěné omezení pole působnosti této zprávy. První návrh se týká těch takzvaných vysokých odměn. Já bych byla ráda, kdybychom byli přesnější v třetím odstavci, kde se hovoří o stropech odměňování v těch podnicích, které získávají podporu a měl by se tam Mělo by se tam stanovit určité procento, například čtyřikrát více, než je průměrná mzda v daném státě. Druhý návrh se snaží rozšířit působnost zprávy tím, že by se tam zahrnuly tři body. Odmítnout jakoukoliv diskriminaci politiky odměňování a podporovat mzdovou rovnocenost mezi muži a ženami a podniky, které by nedodržovaly tuto povinnost, by byly předmětem sankcí. Další návrh. Měli bychom připomenout, že boj proti daňovým rájům je priorita. A v tomto smyslu úloha podniků je zásadní. Každý podnik, který by měl vztahy se státy, které nespolupracují v tomto smyslu, tak by tyto podniky měly být postiženy, to znamená, měla by jim být odebrána státní podpora nebo evropské prostředky. A dále. Bylo by dobré, aby každý členský stát každý rok předkládal zprávu ohledně dodržování deontologických eh, principů v jednotlivých podnicích. Děkuji. Děkuji. Na řadě je pan Koferaty. Děkuji, paní předsedkyně. je velmi důležité a aktuální, abychom na této věci pracovali z důvodu, které zpravodajka zmínila. Je to také spojeno s politikou v oblasti odměňování a e, v oblasti přerozdělování. Víme, jaké jsou důsledky pro celou strukturu řízení podniku. A teď již k textu a k poznámkám, které tady zazněly našeho, kolega, našeho kolegy Kristensena. Připomínám, že v dubnu 2009 nás komise na toto téma upozornila a definovala eh, určitý systém kontroly, který by měl eh, být co nejtransparentnější. A kolega Kristensen má pravdu, když říká, že k tomuhle všemu mělo dojít mnohem dříve. Eh, máte naprostou pravdu. Ostatně ve všech jazycích je patrně známé úsloví lépe pozdě než nikdy ale vidíme, že v členských státech dochází e, k různým diskuzím ohledně těch e, nejlepších e, hlavních směrů a možná naší činností bychom teď mohli tak trochu stahnout to spoždění a také ovlivnit to, co se bude realizovat v legislativní oblasti a zajistit trochu větší efektivitu a kontrolu porovnání se současnou situací. Ostatně nedávno italská vláda začala v tomto směru také podnikat eh, konkrétní kroky. Musíme si ještě připomenout, že zde hovoříme o bankovním systému, eh, který je v Itálii zvlášť konzervativní. Eh, takže jít touto cestou je dobré. Takže máme tady určitý systém e, zastupování, reprezentace podniků a pracujících. Myslíme si, že to je něco, co se rozumí samo sebou a přitom tomu tak není. E, domníváme se, že tady prostě je určitá komunikace mezi vysokými představiteli e, zaměstnavatelů a Eh, těmi eh, pracovníky v bankách, ale mož, a bankami jako takovými, ale možná, že tomu tak není. Takže teď ke vztahu eh, pana Kristensena a našeho kolegy Jarika. Dovolte dvě připomínky. Já obecně sdílím to, co tady od vás vnímám jako takovéto obecné směřování, ale na rozdíl od eh, kolegyně se domnívám, že je velmi obtížné eh, se tady nějak vymezovat vůči těm objemům. Spíš eh, si myslím, že bychom měli jít cestou přesvědčování, než nějakého, než někomu něco vnucovat. A je třeba zabránit tomu, aby ten celý systém jako takový Eh, úplně nezdegeneroval a zajistit určité obecné eh, závazky, které by se pak daly lépe stahnout na jednotlivé oblasti. Myslím, že bychom měli jít cestou, kterou naznačil kolega Lejarik. To znamená, že v této oblasti bychom se měli soustředit určitě na eh, jistou kontrolu, ale zároveň tam, kde e, ty ukazatele a ty postupy nejsou respektovány, tak je třeba jít cestou určitých sankcí a tak e, e, to také upravuje, upravují i další směrnice. Je zapotřebí, aby tady byly určité závazné prvky, aby byly přítomnější. A celé bych to rád umístil v takovém obecnějším rámci. Ostatně to bylo také předmětem Bílé knihy o odpovědnosti podniků. Nemůžeme vnímat odměňování jako jednotlivost, ale za něco, co je součástí eh, té sociální odpovědnosti. To, co zaznělo před 20 eh, lety, ještě stále není vyřešeno. Co se vlastně děje? Podniky chtějí rychle, eh, rychlou návratnost investic, a e, tlačí e, vedení e, k tomu, aby šlo určitým způsobem, aby tedy jednalo určitým směrem. A to se děje a děje se to vlastně k neprospěchu podniku a pracujících. Když chcete rychle, rychlou návratnost investic za každou cenu, tak prostě jednáte určitým způsobem. A v textu pana Lujarika je třeba zdůraznit tu dynamiku odměňování. To je určitý prvek, který eh, je třeba vnímat ve všech aktivitách podniků. A eh, dostáváme se tím automaticky k sociální odpovědnosti firem. Je tedy třeba, abychom se trošičku odpoutali od té příliš ostře zacílené debaty na, e, o pouhém odměňování. Ono to je důležitější, ale je to třeba vidět v širším kontextu. My se domníváme, že hovořit pouze o odměňování e, způsobem odděleným od ostatního není správné. Musíme mluvit o sociální odpovědnosti. Děkuji vám. Já bych si také dovolila učinit pár připomínek. Myslím si, že pro náš výbor je důležitý, důležité, aby ty dvě rozpravy probíhaly paralelně. Zároveň jsem také toho názoru, že bychom v našem eh, časovém harmonogramu měli zachovat určitou pružnost, abychom kontrolovali to, co se dělá v příslušných výborech a to především patří, eh, se vztahuje ke stanovisku pana Jarika. Ono je to pravdou v obou eh, oblastech. Co se týče stanoviska pana eh, Jarika, tak eh, ve zprávě z vlastní iniciativy ve výboru pro právní záležitosti si dovedu představit, že ten text, eh, který se vztahuje k odměňování v finančním sektoru a v kotovaných podnicích, bude představovat základ práce e, toho právního výboru. Nicméně pole působnosti, který e, bude pokryto tím, touto zprávou, ještě není přesně definováno. Takže tím, že bychom jednali trochu unáhleně, tak bychom mohli omezit naší kapacitu a to by nebylo dobré, protože pro náš výbor je to první příležitost e, od začátku tohoto volebního období, aby se vyslovil k těm velkým výzvám konkurence a a vedení, a to i z pohledu sociální spravedlnosti. Ale to je třeba se také zabývat zprávou našeho kolegy Ole Kristensena, protože podle toho, jak k věci přistoupí e, hlavní zpravodaj v měnovém a hospodářském výboru, tak budeme moci postupovat za předpokladu, že tedy využijeme například bodu preambule, tak jak to děláme velmi rádi, abychom zdůraznili ten či onen aspekt. A teď tento text, tedy teď hovořím o stanovisku pana Lijerika. tady mám tři poznámky nejprve chci říct asi tolik. Pokud hovoříme o etických zásadách a odměňování obecněji, tak to není proto, že chceme stigmatizovat veřejnou rozpravu, ale proto, že tady v ekonomickém slova smyslu odměňování má kontraproduktivní E, dopad. E, jde, tady, jde se cestou e, krátkodobých zisků, což znamená neplnění dlouhodobých cílů a neplnění také cílů v oblasti sociální spravedlnosti. To znamená, že my bychom se měli cítit velmi motivováni, abychom vstoupili do této rozpravy a nejenom z toho důvodu, že chceme stigmatizovat některé z těch zlatých hochů a děvčat. A teď k e, k otázkám těch bonusů. Ve veřejném e, diskurzu se o tom hodně hovoří. Vy se o tom také zmiňujete v souvislosti s důchody. My bychom možná měli jít trošičku dál a ptát se také, jaká Jaké jsou ty způsoby odměňování, distribuce stock options a dalších doplňků eh, těch platů? A jedna z důležitých věcí, které musíme řešit eh, v rámci tohoto stanoviska, je eh, přistoupit tak nějak souhrně k tomu všemu, co představuje odměňování. Třetí poznámka z mé strany. V této oblasti samozřejmě veškerá diskuze se vede na úrovni legislativy, spolurozhodování a tak dále. Já se domnívám, že a velice silně, že definice takového evropského referenčního rámce by nám mohla být velice ku prospěchu. Vidíme, že každý podnik v rámci tedy eh, toho konkurenčního boje na té či oné úrovni se eh, odmítá pohnout. Eh, a já neříkám, že odměňování Eh, těch, kteří eh, pracují v kotovaných eh, firmách a tak dále by, měla být, by měly být definovány Evropskou komisí, to v žádném případě, ale vytvořit určitý referenční rámec, určité užitečné reference na evropské úrovni, to by mohlo být dobré, pokud chceme být efektivní. Co to znamená dál? Znamená to také, že z pohledu Evropské komise bychom společně s komisími jako parlament, měli projednat způsoby dozoru, dohledu nad tím, jak je toto všechno realizováno na úrovni členských států, jak jsou, ty případné, jak jsou ta případná doporučení realizována. A zde eh, je také velká výzva. Především, jestli chceme, aby v rámci konkurence mezi jednotlivými finančními institucemi nebyla příliš velká nerovnováha. Takže to je několik poznámek z mé strany, ale e, prostřednictvím pozměňovacích návrhů jsem připravena toto všechno přetavit do konkrétních e, textů. Mám tady ještě dva e, řečníky. Nejprve pan Baldazar. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit stručně. Já jsem velice rád, že jsem členem eh, výboru pro právní záležitosti a proto budu sledovat, jak se eh, toto stanovisko vyvíjí a budu to sledovat velice bedlivě. Myslím si, že to je důležitá otázka a já sám eh, souhlasím s tou myšlenkou, která stojí za tím stanoviskem. Nicméně je třeba ještě několik věcí vyjasnit konkrétněji. Za prvé, jedná se zde odkaz na nová práva pracovníků. Týká se to vztahu mezi, pracovníků, mezi pracovníky a podnikem. Toto eh, se tedy mm, se musí vyjasnit v souvislosti s politikou odměňování. Za druhé je nutné eh, si vyjasnit, na jaké podniky se chceme zaměřit. Mají to být tedy finanční podniky, banky, Ehm, mají to být banky, v nichž mají svůj podíl členské státy, anebo hovoříme o soukromých eh, firmách, protože všechny ty firmy mají trochu jiné motivace a trochu jiný mechanismus. A co se týče dozoru ze strany členských států a Evropské unie, tak nevím, do jaké míry může tento dohled eh, vzít v potaz všechny tyto společnosti, takže možná bychom se více měli ještě zaměřit na rozsah působnosti tohoto právního předpisu a na úlohu Evropské unie. Měli bychom se podívat na to, jak můžeme eh, zasahovat, zda máme třeba vydávat určitá doporučení. Také potřebujeme nalézt takové nástroje, které budou které budou efektivní a musíme stále hledat takové řešení, které bude proveditelné. Děkuji a poslední řečník, než dám slovo zpravodaj, je paní Meissner. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že obecně je dobré, že právě teď, kdy ta finanční krize postihla všechny lidi v Evropě, je dobré se více zabývat etikou v ekonomice. To je opravdu velmi důležité a proto je správné, teď hovořit o odměňování manažerů, zaměřit se na to. Já myslím, že je rozhodující ovšem při tom, abychom ze zřetele eh, nestratili určitou přiměřenost. Je správné samozřejmě, pokud manažeři, kteří učinili chybu, aby nebyli ještě odměňováni. Samozřejmě, že musí mít zodpovědnost a musí být také volání k odpovědnosti za spáchané eh, chyby a nemůžou dostávat ještě odměňování. Tak to vidíme všichni, my také. Pokud tedy náš výbor, my nejsme tedy výbor, který je příslušný, ale pokud se tedy eh, připojujeme k vypracování tohoto stanoviska, tak eh, musíme eh, reagovat na návrhy výboru z hlediska například systému odměňování zaměstnanců. Je nutné, aby pracující spolupracovali eh, na eh, této police odměňování, ovšem nemohou zase zasahovat do otázek odměňování manažerů. Samozřejmě odměňování manažerů musí být přiměřené, musí být transparentní eh, a samozřejmě musí se to zveřejňovat všichni, musí vidět, jakým způsobem se toto koncipuje. A e, samozřejmě není možné e, se zbavit odpovědnosti. To znamená, manažeři musí mít odpovědnost za chyby, které e, učiní. Já předložím pozměňovací návrhy, jsem také fiktivní zpravodajkou ohledně této zprávy a myslím si, že bychom měli poněkud zrelativizovat některá stanoviska z hlediska našeho výboru, takže to předložím dohledné době. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo oběma zpravodajům. Budeme postupovat v stejném pořadí. Pan Christensen. Thank you, Chairman, and thank you very much for... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny ty příspěvky. Já se teď nepustím do nějakých podrobností, ale musím říct, že je zřejmé, že tady potřebujeme nějaký evropský legislativní rámec a Eh, možná Evropa je příliš malá. Eh, měli bychom hovořit o nějakém globálnějším eh, rámci, protože potřebujeme legislativu a regulaci napříč světem. Já musím říct, že mě zas ten sektor tolik nepřipadá, jako že by se poučil. Když se podíváme na banky, na finanční instituce, na ty velké firmy, tak se eh, evidentně nepoučili. Eh, ve Spojených státech se dále vyplácejí eh, prémie ve výši 500 tisíc dolarů. A mm, to znamená že někteří z toho opravdu hodně profitují, takže musíme s tímhle něco učinit. E, Není to v Evropě na stejné úrovni, ale ty bonusy tady jsou. Já jsem připraven se zabývat všemi připomínkami, které od vás zazněly a chci říct, máte pravdu, já jsem některé e, otázky Eh, zdůraznil eh, a použil tedy komisi, eh, to je ze strany komise, ale také jsem převzal něco od rady a každopádně jsem připraven spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji a teď pan Lejarik. Ano, děkuji. Já sdílím celou řadu toho, co tady zaznělo. Myslím, že první věc, kterou musíme zopakovat, je, že komise přišla s doporučením k těmto otázkám. A zdá se, že tady jsou určitá doporučení od G20. Zdá se, že šéfové státu a vlád e, se o toto zajímají a proto, jak jste řekla, paní předsedkyně, je naší odpovědností vytvořit určitý referenční rámec či legislativní rámec, pokud to bude v našich silách. Mezi otázkami, které tady byly zmíněny, musím říct, že souhlasím s určitou sérií e, pozměňovacích návrhů, které musíme učinit ohledně transparentnosti. Myslím, že e, ti pracující, kteří e, produkují přidanou hodnotu, že mají právo teda se zabývat tím, co dostávají jejich vedoucí představitelé, ale ono jde o celou orientaci vedení podniků s ekonomickými, sociálními a ekologickými důsledky, které to může mít. A pak otázka přerozdělování bohatství. To se začíná zdát být velikou, eh, velikým tématem v Evropě. Pokud chceme mít pozitivní evropský sociální model, tak tato otázka přerozdělování bohatství mezi pracujícími je velkým tématem z hlediska efektivity sociální a environmentální. A teď ohledně té variabilní části. Pokud by náš výbor souhlasil, tak já jsem proto, aby se pevně omezila e, ta variabilní část a jak to řekl můj přítel Karmema Deli, e, bychom měli i zajistit určité snížení poté, co budeme eh, moci konstatovat důsledky. Potom rovnost eh, odměňování mezi muži a ženami, to je něco, na co nesmíme zapomínat, dobře to tady zaznělo. A pak je tady ještě otázka vztahu mezi odměňováním a skutečností, eh, či otázkou, k čemu peníze jsou, pokud mají být použity k těm fiskálním, eh, aby proudili do těch fiskálních rájů, tak jak to naznačila G20, tak se musíme proti tomu ostře vymezit a souhlasím s tím, co jste řekla, paní předsedkyně, podobně jako souhlasím s tím, co řekla Karima Deli. Členské státy by měly předložit zprávu a komise by pravidelně měla hodnotit to, co děláme. Děkuji. Takže teď eh, jak je to s postupem. Koordinátoři připravili časový harmonogram, tak ohledně těchto dvou textů je možno pozměňováky předkládat do 4. února ve 12. 4. Eh, března eh, zví, eh, budeme diskutovat a 16. a 17. března bychom měli hlasovat. Takže v zásadě přijměme tento časový harmonogram, ale ještě si uvědomme, že to můžeme pozměnit v důsledku toho, jak bude postupovat věc u e, těch e, hlavních zpravodajů. A samozřejmě musíme přijmout naše stanovisko dřív, než se tedy e, hlavní výbor vysloví, ale myslím, že je dobré mít trochu času, abychom mohli svůj postup postup opravdu definovat komplexně. Tím se dostáváme k závěru našeho dnešního dopoledního zasedání.